Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím, posaďte se. Dovolte, abych zahájil, zahájila zasedání schůze výboru pro regionální rozvoj a začneme tím, že přijmeme pořád jednání. Dovolte, abych navrhla změnu v programu. O kom, kom, takže bude to eh, otázka delegovaných aktů, to je, eh, jsem, vaš, jsem vás varovala, dostali jste draft v prosinci 2014 a finální verzi 29. dubna se dostali. Jde o komisi a delegované akty. Jde o e, projekty PPP, kde Evropský parlament musí buď toto přijmout nebo odmítnout na plenárce v červnu. Komise tedy přinese takovou stručnou prezentaci o delegovaném aktu a to bude jako poslední bod do zítra ráno a 11. květen to je tedy termín pro případné námitky k tomuto aktu. Takže pokud akceptujete tuto změnu programu, jeden bod navíc tedy zítra ráno hned eh, prezentace komise o eh, delegovaném aktu PPP, můžeme tedy eh, s touto změnou odsouhlasit program. Děkuji. Pan Van Nistelrooy. Děkuji. Já jsem očekával, že možná Eh, asi na druhou část našich otázek eh, na odpovědi přijde komisař. A aspoň to jsem takto očekával. Paní komisařka tedy, že by měla přijít a pokud přijde, tak bude dostatek času na odpovědi, protože minule musela odejít brzy a mm, mm, členové nedostali odpovědi na své otázky. Takže Měli bychom vždycky mít eh, dostatek času, když přijde paní komisařka. Děkuji za tuto otázku. Já mm, na schůzi koordinátoru jsem plánovala, že vás budu informovat, eh, protože my jsme přijali rozhodnutí o diskuzi s komisařkou, ale ráda bych vás informovala, že jsme se sešli s komisařkou, která se zúčastní naší schůze v červnu. Bylo dohodnuto v červnu, určitě přijde v červnu to se již plánuje takto a sejdeme se tedy s ní v červnu. A teď pokud jde o načasování, a, mm, takže tady my se eh, samozřejmě pokusíme, eh, aby byl prostor na odpovězení všech otázek. Ještě se máme otázky z předchozí zkuze, ale máme nové otázky i nová témata k diskuzi. Takže komisařka přijde v červnu. Hmm. So can we adapt the agenda? Můžeme tady takto přijmout program? Ano, dobře. Děkuji a budeme pokračovat. Budeme pokračovat se s dalším bodem programu, což je schválení zápisu. Návrh zápisu z schůze 26. března. To jste všechno obdrželi. 26. března. Nebo z dubna? Ne. My jsme tehdy zrušili dubnovou schůzi, tak proto je to zápis ze schůze z 26. března. Mm, zápis máte k dispozici, takže já navrhuji, jako obvykle, to znamená, pokud ne dostaneme námitky do konce této schůze, tak zápis se považuje za schválený. Děkuji sdělení předsedkyně mám pouze dvě. Jenom chci připomenout, že zítra e, nás čeká v 10 hodin hodně hlasování. Tak bych ráda, abyste přišli včas a abyste nezapomněli hlasovací karty. Protože očekáváme i jmenovité hlasování. A druhé oznámení zítra v 1.45 se bude konat první zasedání naší pracovní skupiny. A bude nás informovat zástupce DG Regio a to bude se týkat toho prvního tématu, které má pracovní skupina řešit. Něco nejasného? Ano. Pani, já jsem trošku eh, zmaten. Veinticinco, 20. tady. Ne, by se měla konat 25. Zítra, ne, zítra, v 1.45 zítra se bude konat schůze pracovní skupiny. A tady, ano. Ne, ne, ne, v jiné zasedací místnosti. Takže to jsou moje oznámení a nyní přejdeme k dalšímu bodu, což je první eh, normální bod programu, což je návrh eh, zprávy. Eh, jde o guidelines pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních. Článek 23 nařízením společných ustanoveních stanovuje mechanismus, jak propojit podporu z evropských strukturálních a investičních fondů, k, aby přispěli k ekonomickému řízení. V červenci minulého roku komise přijala sdělení první části tohoto článku, odstavec 1, 2, 8 který eh, stanovuje ustanovení, eh, kde komise může požádat členské státy, aby překrogramovali část eh, financování z fondů. V březnu náš zpravodaj, pan Blanco López, nastínil svoje základní představy a dnes představí návrh samotné zprávy. Navrhuji termín pro pozměňovací návrhy k této zprávě v poledne úterý 19. května. May. May. Noon to... 19. května v poledne, je to úterý. A budeme hlasovat na červencové schůzi. Máme tady našeho zpravodaje, pana Lopese, máme tady stínové zpravodaje a také máme zde pana Suáže, který zastupuje výbor regionu, je to místopředseda a také on nám představí stanovisko výboru regionu, tedy poté, co proběhne diskuze mezi členy výboru, takže nejprve pan López. Muchas gracias, eh, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že Tady asi eh, eh, bych vyjádřil názorový názor většiny a to je, že výbor Regi by měl se snažit o vyváženou demokratickou aplikaci makroekonomické kondicionality článku 23 nařízení o společných ustanoveních evropských fondů. A toto právě je o co kráčí v té mé zprávě. S tímto účelem takže co je základ, eh, uhelný kámen celého návrhu, je eh, právě ta eh, účast nebo zapojení Evropského parlamentu do celého procesu reprogramování a to tak, jak se stanoví v článku 23. Podle mého soudu zapojení Evropského parlamentu do toho procesu změny programu pro čerpání fondů, tedy reprogramování, to je základní demokratická garance toho, že budeme vyváženě, transparentně a flexibilně aplikovat pod ty makroekonomické podmínky, takzvanou kondicionalitu. Je to aplikace, která by měla probíhat podle principu eh, připojení asociace, eh, zapojení tedy parlamentu i při respektování subsidiarity daných opatření. Což znamená, je třeba vzít do úvahy situaci v členských státech a také i e, regionů, které řeší reálné ekonomické problémy. A tam právě evropské fondy by mohly znamenat významnou část v jejich rozpočtech, což je článek 12, 15 a 17. Také jsme viděli určitě, e, že vzhledem ke závažné krizi, kterou trpíme, že právě to byly evropské fondy, které de facto byly jedinou investicí, která probíhala v celé řadě regionů v Evropě. Parlament, komise, rada by měly vést strukturovaný dialog, tak aby garantovali interinstitucionální koordinaci a žádný tok informací pro celý ten proces ve smyslu článku 23. Evropský parlament podle mého soudu by měl být informován okamžitě o jakýchkoliv žádostech změnit program či pozastavení plateb, tak aby mohl se k tomu vyjádřit včas a žádnou formou a aby toto bylo vzato do úvahy ze strany Evropské komise, po které budeme chtít, aby nám skládala účty. A ty požadavky stanovené ve zprávě to znamená role Evropského parlamentu a případy e, změny programu, reprogramování a eh, po zastavení eh, plateb, tedy to je článek 24 a další. To znamená konkrétnější eh, eh, zapojení na základě pozměňovacích návrhů a kompromisů, eh, na kterých bychom se mohli dohodnout s ostatními politickými skupinami v parlamentu, protože já si myslím, že to je téma, které si vyžaduje maximální konsensus zde v parlamentu. Tato zpráva tedy chce po komisi, aby nám podala další informace o dopadech, makroekonomických dopadech do, o dopadech makroekonomického mechanismu a rozvoje eh, regionu a jak je toto v souladu s eh, systémem ekonomického řízení a s politikou komise. Také chceme informace o tom, jak politika soudržnosti přispívá k aplikaci eh, konkrétních doporučeních pro jednotlivé země a doporučení rady. Odstavec 16. Potom chceme po komisi, aby v součinnosti s členskými státy provedla analýzu veškerých možných alternativ eh, jiných než je aplikace článku 23 odstavec 19. Také chceme, aby komise objasnila, jak konkrétně vezme do úvahy principy, horizontální principy nařízení a jak předem bude vyhodnocovat toto v součinnosti s členskými státy, jak bude tedy vyhodnocovat dopady opatření eh, přijatých ve smyslu článku, o který tady jde. A nakonec je to zpráva o dopadu a výsledcích, které jsme získali, když aplikace článku 23 eh, stanovuje částky a programy, o, eh, tedy ty položky a programy, o které tady jde, které jsou důležité pro konkurenceschopnost eh, a růst. To je podle mě velice významné. A to teď z pohledu jaksi kritického, když se kriticky podíváme na nástroj makroekonomické kondicionality, to náš výbor zde souhlasí s tímto konstatováním, jak jsme již viděli v diskuzi, když jsme diskutovali o této zprávě poprvé. Já si myslím, že eh, tento text návrhu zprávy je vyvážený a mm, vzhledem k tomu, že není možné měnit nebo zrušit článek 23, tak e, nám jde o co nejspravedlivější, demokratičtější aplikaci tohoto článku. Eh, a samozřejmě s tím, že souhlasíme s kritickými poznámkami, které se týkají makroekonomické kondicionality, to třeba i vyjádřil výbor regionu. Takto, a jak řekla paní předsedkyně, se určitě ještě bude příležitost si vyslechnout zde zástupce výboru regionu. A v každém případě musíme vyjádřit potěšení nad tím, že podle mě komise zde vystupuje velice opatrně a snaží se maximálně omezit eh, ty eh, situace změny programu, reprogramování či pozastavování programu. Je třeba, aby ty dohody, dohody o spolupráci, aby byly aplikovány a aby se vzaly do úvahy specifické rysy každé země i doporučení rady. Jedna z otázek, kterou jsem nemohl ale rozpracovat, tak to ještě rozpracuji eh, prostřednictvím eh, pozměňovacích návrhů. Týká se to tedy možnosti reprogramování, pozastavení programu a makroekonomické kondicionality. Já si myslím, že to je systém, mechanismus ultima ratio, který lze použít Eh, protože nesmíme nikdy ohrozit cíle, politické cíle naší politiky soudržnosti. A já tedy samozřejmě rád si vyslechnu vaše názory i náměty a především eh, eh, jsem velice vstřícný vůči dialogu na základě pozměňovacích návrhů, které dostanu do termínu, než budeme hlasovat o zprávě. Thank you, thank you, Mr. Děkujeme, pane Franko Lopéze. A nyní je zpravodajové. Pan Polčák má slovo, prosím. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Spravodajovi eh, za eh, představení té zprávy. Já ehm, musím k tomu říct, že pan kolega Blanco López eh, předložil zprávu, která je podle mého názoru kvalitní a relativně kritická Eh, to je ovšem v naprostém pořádku, neboť eh, tím nějak nevybučuje zatím tedy z dosavadního postoje Evropského parlamentu k článku 23 a jeho možné aplikaci. Je třeba skutečně uvést, že eh, dosud se jedná o neaplikované opatření, kdy tedy komise by mohla navrhovat přeprogramování, které by potom následně tedy Eh, rozhodovala rada, anebo dokonce i pozastavování pladeb, eh, nikoli z důvodu porušení eh, konkrétních ustanovení nařízení, ale z důvodu toho, že neplní právě určitou makroekonomickou kondicionalitu. Podle mého názoru kolega López do návrhu promítnul snad všechny zásadní námitky, které vůči sdělení komise uplatnili kolegové na březnovém zasedání našeho výboru a existují eh, určité pasáže, které si zaslouží doplnění či korekci. Eh, celkem však jde o návrh prezentovaný eh, opravdu kvalitním způsobem. Já bych prezentoval několik doplnění k jeho návrhu zprávy, k draft report. K bodu 6, který se týká, pardon, k bodu 8, který se týká dohod o partnerství bych rád uvedl, že hm, dohody o partnerství i operační programy eh, již eh, doporučení pro příslušná země reflektují. Mimo jiné i díky eh, jiným nástrojům, které komisi už ve fázi programování dovolovaly zasáhnout proti těm programům, které neplnily například horizontální nebo specifické předběžné podmínky. To znamená, ta doporučení, která by nebylo možno zohlednit implementací a vyžadovala by přeprogramování, eh, si proto lze představit jen v opravdu v krajních případech. Eh, k bodu 11 zprávy pana kolegy Lopéze, mm, který se týká nepřiměřené administrativní náročnosti, eh, je třeba říci, že pozdní přijetí legislativy k implementaci eh, ESI fondů eh, pro období 2014 až 2020 eh, a zdržení v přijetí víceletého finančního rámce, také náročný proces programování, již tak spožďuje implementaci ESI fondů. Rád bych zdůraznil, že požadavky na přeprogramování v situaci, kdy sama komise je kapacitně omezená, eh, čímž je její schopnost vést strukturovaný dialog omezená, o tom hovořil i kolega López, tak ještě více eh, ohrožují naplnění cílů politiky soudržnosti eh, a včasnost implementace. Co se týče bodu 17 návrhu zprávy, to je uplatňování zásady proporcionality Měli bychom mít na paměti, že neplnění závazků eh, na straně členských států nemusí být způsobeno jen jejich eh, nedostatečnou disciplinou, ale také důvody, které jdou mimo eh, jejich objektivní dosah, to znamená například živelné katastrofy. I zde bychom měli podle mého názoru tento, tuto situaci zahrnout. A k bodu 19 návrhu zprávy, eh, který se týká informovanosti. Eh, zde by si drobného doplnění zasloužilo eh, právě ta výměna informací, kde jsou uvedeny unijní instituce, které mají přístup k informacím, ale myslím si, že by stálo za to tam i výslovně vyvihnout přístup členských států k těmto informacím Ehm, jeho nezahrnutí do toho výčtu by bylo hm, podle mého názoru chybou. Ehm, pokud jde o úlohu Evropského parlamentu, to jsou body 24 až 28 eh, zprávy, eh, považoval bych za vhodné, kdyby na patřičných místech byl v proceduře výslovně zmíněn a eh, především také zapojen i náš výbor Eh, pro regionální rozvoj a já bych nic nenamítal i proti zapojení výboru regionu. Jak jsem již řekl, návrh zprávy pokládám skutečně za zdařilý. Gratuluji tímto panu eh, Lópezovi. Jsem rád, že jsem na tom s ním mohl spolupracovat a těším se také na podněty, které vyplynou z této diskuze. Thank you. Thank you, Mr. Polčák. And now I'll give... pane Polčáku. A, a nyní pana, paní Tomašič. Čestitam izvěstiteli Lopezu na... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dovolte, abych rovněž poděkovala zpravodaj za tuto skvělou zprávu. Opravdu je to přehled dobrých doporučení v oblasti dobré zprávy, řízení. Tato zpráva zúrazně další věc, která je zásadní. A to je rozhodnutí o změně programování nebo řekněme například pozastavení fondu na základě článku 23, to musí být na základě samozřejmě transparentnosti, včasné revize, analýzy a tak dále. Pokud jde o období 2014-2020, toto samozřejmě, že celé toto období mělo podporovat, samozřejmě to, co má k dispozici komise, by mělo být podporováno tím, co mají k dispozici členské státy, různé integrované hlavní směry, národní programy. Hlavním cílem této oblasti je implementace doporučení Eh, rady a samozřejmě, eh, eh, že i udržení fiskální politiky evropské. Strukturální kohezní fondy jsou zásadní pro investice, které potřebujeme do rozvoje našich regionů, do růstu, do zaměstnanosti a proto by měl článek 23 byl, měl být aplikován pouze v souladu s přiměřeností, tím, s touto zásadou a samozřejmě vzít v potaz skutečnou situaci v daných zemích a regionech. Tyto země a regiony čelí socioekonomickým problémům a tyto fondy právě představují velikou část jejich investic. Časté změny programování samozřejmě zasahují do předvídatelnosti této oblasti, má to negativní dopad i na partnerské dohody, na stabilitu těchto dohod a mohlo by to samozřejmě vést i k nespravedlivým sankcím pro místní a regionální orgány. Na této úrovni právě tyto orgány hrají zásadní roli pro naši ekonomiku. Představuje to 33% veřejných finančních prostředků a proto bych ráda požádala komisi, aby provedla určitou předběžnou analýzu dopadu těchto opatření na základě článku 23 a to bychom měli udělat opravdu velice rychle a na základě spolupráce s členskými státy. Děkujeme. Paní kolegyně, pan, pan Milteborg má slovo jako další. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Pr- no, já bych pana Olihorena rád omluvil, protože ten se vrátil na národní po, politickou scénu po volbách ve Finsku. To byl nástinový zpravodaj. Pokud jde o návrh této zprávy, dovolte, aby zúraznil ty staré priority, které vyplynuly v rámci jednání ohledně se PR z roku 2013, především s ohledem na článek 23. Samozřejmě, že i my si myslíme, to, o, my jsme přesvědčili tomu, že zdravé řízení, správné řízení, eh, ekonomické řízení je samozřejmě a řízení těchto fondů jsou záležitosti, které se nevylučují, jde to ruku v ruce. Samozřejmě, pokud je o im uplatňování článku 23, ten nesmí mít negativní dopad na kohesní politiku, nesmí to představovat rizika pro eh, žadatele, žadatele na, o tyto fondy nebo beneficienty těchto fondů, strukturálních fondů. Když se podíváme do minulosti, tak víme, že bylo obtížné dosáhnout nějaké dohody u tohoto nařízení společných ustanovení, především s ohledem na koncept makroekonomické podmíněnosti. No víme, ano, že tam byly různé pohledy na straně komise, rady, Evropského parlamentu, i tam byly rozdílné pohledy a nyní zde máme kompromis který samozřejmě není ideální, ovšem vždycky musí převážit snaha o určitou, určitý vyvážený pohled. Když se podíváme na tu zprávu, můžeme být docela kriticky, pokud jde o článek 23 o makroekonomické podmíněnosti. Ano, to je potřebný článek, ovšem já už jsem se o tom zmínil i na našem předchozím jednání. Samozřejmě, že eh, to, jak se to osvědčí, to bude zásadní v praxi. Například článek 14, odstavec 14 této zprávy, tam se hovoří. To, že my jakožto výbor regi neakceptujeme to, že neschopnost reagovat na makroekonomické záležitosti na národní úrovni řádným způsobem, že by to mohlo mít negativní dopad na Eh, národ, na mm, regionální či místní úrovni. Samozřejmě ovšem to je právě ta makroekonomická podmíněnost. Pokud členský stát neprovádí zdravou ekonomickou zprávu a řízení, samozřejmě, že článek 23 by měl by použit pouze jako poslední rezol, poslední možnost, ne něco, co by se obvykle využívalo komisie, tak samozřejmě, že by to mohlo mít dopad na některé tyto eh, orgány, úřady, aplikaci eh, tohoto článku i na jejich možnosti investic a tak dále. Čili musíme ještě zvážit na naší straně určité návrhy, které budou v souladu s naší předchozí eh, pozici a stanoviskem samozřejmě, podobně jako ostatní skupiny, to všechno pošlu panu zpravodaj a ještě jednou bych i já rád poděkovala za odvedenou práci. Děkujeme, říká paní předsedající. Eh, již paní Martina Andersen se není, je, je zde zastoupena někým, bude ji někdo zastupovat, není tomu tak. Pani Vana teda má slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já rovněž, že si dovolíte, bych mluvila pana Ropého, našeho stínového zpravodaje, takže si dovolíte několik poznámek. V jeho zastupní víte, že my zelení jsme proti makroekonomické podmíněnosti jako takové, protože si myslíme, že je to nepotřebný nástroj, opravdu přemrštěný nástroj, který má spíše negativní dopad, pokud bude implementován. I přesto bychom rádi poděkovali zpravodaji za jeho zprávu. Je to dobrý základ pro další diskuzi, má to nesmírně poměrně vysokou politickou kvalitu tato zpráva, snaží se citlivým způsobem o vyvážený přístup, pokud jde o ten disciplinární přístup, možnosti využití makroekonomické kondicionality a snaží se zároveň o, mm, o implementaci strukturálních fondů, problémů. způsobem a tak dále, čili o určitě vyvážený přístup, je to dobrý základ pro další diskuzi. Samozřejmě, že přijdeme s některými návrhy, pokud jde o znění některých částí zúrazně makroekonomickou kondicionát jako ultima ratio nebo proof of burden, to znamená důkazné břemeno na straně komise, nebo například eh, trošku rozmělnění stávajícího časového harmonogramu. Pokud jde o monitorovací výbor operačního mm, eh, operační programu, ten musí být zapojen do tohoto, do změny programování, podobně jako v jakémkoliv jiném případě. Čili mm, pouze doufáme, že pan zpravodaj bude pokračovat se stěnovým zpravodajem v takové spolupráci jako doposud. No a samozřejmě, že počítáme s dobrým výsledkem a ještě jednou moc děkujeme za tuto zprávu, za tento text. Děkujeme. Paní De Mato má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci jako ostatní poděkovat kolegovi za tuto zprávu, která eh, tedy eh, řeší tuto kontroverzní otázku, jako je makroekonomická kondicionalita. A já bych chtěla vědět, jaké byly návrhy eh, kolegy. Jak již jsem řekla, je evidentní, že článek 23 ten skutečně leží na srdci hodně politikům a mm, zde já připomínám, že i kolega tam hovoří o nutnosti respektovat subsidiaritu a proporcionalitu, tedy body 15 a 17. A bod 14, tam se zamítá princip, podle kterého, podle kterého možnost státu řešit makroekonomické deficity, to by mohlo penalizovat regiony a lokální úrovně, to znamená, mohlo by to ohrozit naši politiku soudržnosti. Jak víme, případné reprogramování by penalizovalo nespravedlivě regiony a místní samozprávy obce, které eh, tedy příliš často z ústavních povinností eh, tedy eh, eh, musí dodržovat rozpočtová pravidla a zde navýšení dluhu většinou je právě kvůli státní administrativě, kvůli centrálním vládám a ne kvůli těmto nižším územním správním celku, celkům, které tímto trpí. Kromě toho ve zprávě se hovoří třeba o country specific recommendations, zde, mm, o, mm, zde komise vlastně o to bude opírat ty možnosti reprogramování a i mm, zde členské státy by měly více se zamyslet nad e, riziky, které e, jsou spojeny s otázkami propojení makroekonomické kondicionality a ekonomického řízení. Zde já souhlasím jako většina kolegů s tím, že v těch guidelines vůbec se nehovoří o roli parlamentu, který by měl vstupovat do e, případných tedy reprogramování či e, pozastavení, pozastavení plateb. A to jsem chtěla zmínit, jinak eh, ta zpráva je výborná a já bych velice ráda, aby na schůzích stínových zpravodajů, aby pozměňovací návrhy e, především hovořili o nutnosti zrevidovat klauzuly o investicích, a to především investicích tedy ze strany regionu a nižších území správních celků jako takových a e, jak, na, jak tomuto tedy e, čerpat strukturální fondy a mm, facility jako je CEF. Děkuji. Takže to byly příspěvky od stínových zpravodajů a Nyní máme tady pan Bustináro, který chce slovo, tak prosím, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair. I want first to... Děkuji, vážená paní předsedající. Nejprve, jestli dovolíte mému drahému kolegovi Lópezovi bych rád poděkoval za skvělý návrh. Jsem přesvědčen o tom, že poté, co tam zahrnul tolik rozumných myšlenek, návrhů ze strany stínových zpravodajů, že pan kolega bude pokračovat stejným způsobem i jak jsme, post, tak, jak jsme postupovali v našem výboru Regi v loňském roce, u finalizování těch jednání. To vlastně nebylo v loňském roce, to bylo vlastně v roce 2013. O co jde? Zásadní je, že se se explicitně zmiňuje například to, že pozastavení těch financování toho fondu, že to bude poslední rezo, poslední možnost, kterou by uplatnila komise a že to bude prováděno transparentním způsobem za zapojení našeho výboru, to znamená parlamentu, to je zásadní, protože toto právě pan Nisteroj eh, a Konstance, to byli zpravodajové, kteří právě tvořili ty podmínky týkající se makroekonomické podmíněnosti právě tímto způsobem. A druhá záležitost je zásadní zabránit pozastavení těchto fondů, protože když penalizujeme nějakou centrální vládu, z důvodu makroekonomické kondicionality, tak ten, kdo to na konci dne zaplatí, tak to budou ty regiony, které na to doplatí. A myslím si, že kohezní politika, že duchem kohezní politiky je ne, nikdy by nemělo být penalizovat regiony a právě tomu musíme zabránit. Zároveň bych rád požádal komisi, aby zvážila to, že jakékoliv rozhodnutí, které se týká pozastavení fondu by mělo být okamžitě ověřeno i možná dvakrát ověřeno, aby nedošlo k nějakému kumulovanému dopadu těch podmínek, které by mohly vést k tomu, že by komise pozastavila fondy. Lepší je tomu zabránit, to znamená reagovat na ten problém včas, aby regiony nebo jiné úřady na centrální či regionální úrovni pokračovaly v, v v, té, v těch chybových um, postupech, protože právě v tom, je ten, uh, v tom je ten problém, že je necháme pokračovat v těch chybách. A zároveň administrativní institucionální kapacity v oblasti těch úřadů cent, na centrální úrovni, na regioně by měly být zlepšeny, protože samozřejmě zabránění chybám, nedostatečným prostě nějakým postupům, které by, pokud se akumulují, mohly vést k pozastavení těch fondů, tak to vlastně znamená, že když zlepšíme tu administrativní kapacitu a řízení, tak od samotného designu daného projektu až po jeho implementaci dojde k pozitivnímu hodnocení, dopadu, neustálemu ověřování, aby ty podmínky umožňovaly implementaci a pokračování v daných projektech. A pouze opravdu ve výjimečných případech by došlo k pozastavení. Takže ještě jednou děkuji, blahopřeji k tomuto návrhu a já samozřejmě jsem rovněž připraven s vámi, s ostatními kolegy na tom pracovat, tak, aby to byl dobrý rok, dobrý text a aby to pomohlo i komisi v jejich práci v tomto ohledu. Děkujeme, říká eh, paní eh, předsedající a nyní paní Miletič. Rád bych zdůraznil to, že řádná ekonomická zpráva a řízení je jednou z podmínek úspěšné politiky soudržnosti. Myslím si, že teda nemůžeme nahlížet eh, odděleně na místní samozprávy, na centrální, samozprávu, centrální vládu. Prostě jsou mm, v tom společně, přispívají k těmto společným veřejným politikám a i veřejnému zadlužení společně. Čili měli bychom trvat na kvalitní ekonomické eh, řízení a jakým způsobem i v této kohezní politice to prosazovat. Ovšem je zde otázka, která se týká této zprávy, a to je bod číslo 8 v těch obecných bodech. Máme tam takový obecný bod, ustanovení, kde pan zpravodaj říká, že partnerské dohody a programy přijaté ve stávajícím programovacím období vzaly v potaz relevantní doporučení specifická pro jednotlivé země. To je důležité, velice důležité. I v jiných částech zprávy jste se o tom zmínil. To znamená, že to přeprogramování, by, že my jsme tomu měli bránit, protože v operačních programech partnerských dohodách jsme vzali v potaz doporučení specifická pro jednotlivé země. Proto se ptám, zda brále to skutečně bylo tak již implementováno. Skutečně k tomu došlo? Protože já jsem se podívala na některé operační programy, partnerské dohody a nenašla jsem tam nějaké takové propojení s těmi country specific recommendations, s těmi doporučeními pro jednotlivými zeměmi, nebo vůbec nic o tom, jakým způsobem by chtěli tyto země financovat tato doporučení prostřednictvím operačních programů nebo nějaké specifické aktivity v těch operačních programech, které by byly propojeny s těmi doporučeními specifickými pro země, nevím. Možná bychom mohli my, jakožto náš výbor, požádat komisi, aby nám poskytla takovou analýzu a vysvětlila, jakým způsobem budou monitorovat eh, toto propojení, pokud to teda funguje. A pokud to skutečně funguje, tak to předprogramování skutečně je něco, čemu bychom se měli vyhýbat. Děkujeme, říká paní předsedající pan Hekman. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já rovněž, že si dovolíte, bych rád poděkoval za odvedenou práci panu zpravodaji. Rád bych zúraznil to, že pokud je o článek 23, tak jakoby tak vypadá obecně, tak mm, sice by to mohlo být samozřejmě uplatňováno, ovšem představuje to docela veliké riziko. Mnoho předřečníků na to poukázalo. Ale zároveň samozřejmě velice kvalitně o tom hovoří a správně i pan Lopez v tomto textu. Pokud je o ty hlavní směry, komise, ty si myslím, že jsou docela kvalitní, dobré. Ovšem to, co je důležité, je zachovat si možnost vyjednávání s komisí. To je bezpodmínečně nutné i s ohledem na to, o čem jsem hovořil především, pokud jde o systém uplatňování těch změn, které by samozřejmě ehm, měly být aplikovány na to nesmíme zapomínat, musíme tomu věnovat pozornost, to znamená, aby všichni v budoucnosti měli takovou možnost podívat se na um, určité, řekněme, doporučené změny, um, přednést svůj vlastní názor a pohled na to, to je důležité. A myslím si, že komise by, pokud bude informovat o takovém e, přeprogramování, informovat, tak by neměla čekat na poslední chvíli. Pokud o tom již uvažuje a má důvody k takovému kroku, tak by měla co možná nejdříve vyslat velice jasný signál v tomto ohledu informovat a takový návrh samozřejmě okamžitě předložit zúčastněným stranám, který se to týká. To je zásadní. A mám zpravodaj o tom již hovořil, důležité je zdůraznit politiku soudržnosti, protože samozřejmě měli jsme zde krizové období, snažíme se dostat s krizemi jakožto celý kontinent a mm, Evropská unie a samozřejmě tyto fondy, politika soudržnosti pro mnoho zemí, to v podstatě byl právě takový buffer, taková možnost, která umožnila těmto zemím nějakým zásadně dramatickým způsobem ne, úplně neshatit ani soukromé, ani veřejné investice v, tomto, o, o, v této oblasti. No, samozřejmě, že to mělo velice pozitivní dopad, pokud jde o nedostatky investic, především ve veřejném sektoru. Pokud jde o mechanismy v této oblasti, tak samozřejmě, že je velice důležité vzít v potaz nejenom hospodářskou, ekonomickou, společenskou situaci dané země, HDP, úroveň v této oblasti, ale zároveň nesmíme zapomínat na regionální specifika, která rovněž by měly dopad v této oblasti, protože v mnoha zemích vidíme obrovské disproporce mezi úrovní samozřejmě na národní, uh, na celonárodní úrovni, regionální úrovni, pokud jde o HDP a tak dále. V mnoha zemích jsou obrovské rozdíly. A myslím si rovněž, že je důležité na závěr říci, že eh, pan eh, samozřejmě zpravodaj správně hovoří o tom, jak je velice důležité, aby parlament eh, byl samozřejmě, aby parlament na základě článku 23 nikdy nebyl odsunut na vedlejší kole, že velice důležité, abychom byli zapojeni do jednání s komisí i s radou. Děkuji. Pane pane Nistoroji, mám, mám vás napsaného na seznamu, ale ještě, jestli dovolíte, pan Polčák by velice rád reagoval na to, co řekl předřečník. Děkuji. Na eh, tu otázku, kterou řekla paní kolegyně Maletěč a teď se ji dotkl i pan Hetman, pokud jde o eh, jakýsi hm, trest i ve vztahu k těm regionům. Eh, myslím si, že v řadě členských států je pozice regionu taková, že je relativně samostatná i ve svém financování. A třeba v České republice se na veřejném dluhu kraje a obce nepodílí prakticky vůbec. 95 veřejného dluhu jde na úkor státu. Tudíž ehm, nejsem si úplně jistý, jestli je dostatečně spravedlivé a vyvážené a proporcionální to, že by jaksi ta restrikce, kterou by komise uplatnila, tak by dopadla právě i na výbor regionu, to, eh, teda na regiony a obce to nepovažuji za úplně nejšťastnější. Bohužel mm, jsme zatím nenašli nějaký mechanismus, jak to kompenzovat nebo jak to vyvážit, ale eh, nemyslím si, že ty regiony by teda měly za eh, tu národní politiku nést eh, jaksi vlastně odpovědnost. Ostatně v Řecku teďka jsme viděli, že centrální vláda začala stahovat peníze tedy <laughs> obcím a městům, protože ty teda hospodaří trochu jinak. Děkuji. Thank you. Mr. Van Nistelrooy, would you like to take Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Van Nisteroj, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl eh, připojit k těm eh, blahopřáním, která byla adresována na zpravodaje. Když se podíváme na politickou diskusi, která probíhá v poslední době, tak eh, se skutečně dotýkáme té podstaty tohoto problému. To je opravdu ten zásadní problém, kde to napětí je největší. A myslím si, že je tady nutná dobrá analýza. A musíme se podívat na to, do jaké míry eh, výbor eh, pro regionální rozvoj by se mohl účastnit této záležitosti. V článku 14 bychom si mohli položit následující otázku. Tady se hovoří o neschopnosti toho centrálního státu řešit dostatečně makroekonomické otázky na centrální úrovni. Tady je otázka, proč musíme pomoci tomuto centrálnímu státu? Ale pokud tady je nedostatek vůle tohoto centrálního státu intervenovat například na úrovni trhu práce, pak je nutné konat. A to je to, o co se zásadně eh, jedná. I když zpravodaj nám už dal dosti jasné informace ohledně bodu 27. Já bych chtěl vědět, kdy náš parlamentní výbor dostane přehled všech těch specifických problémů jednotlivých zemí. A kdy dostaneme informaci o tom, zda je tady vůle přeprogramovat tyto programy. Proč bychom neměli mít výroční zprávu ohledně všech opatření, která se týkají přegramování, tak, abychom věděli, zda tady jsou skutečné problémy. Ta článek 23 byl použit. Nežádáme příliš mnoho. A pokud budeme mít tento přehled, tak o tom můžeme diskutovat, můžeme se podívat na to, co funguje, co nefunguje a jaké je postavení tohoto článku 23 eh, z hlediska našeho dokumentu. Já myslím, že to není příliš eh, náročné, co chceme a v každém případě asi komise na to zareaguje. Já myslím, že to je opravdu zásadní bod pro nás. V rámci Ekonu se momentálně diskutuje výrazně o tom, jak by se měla zdravá zpráva hospodářských záležitostí zapojit do evropského semestru. A já myslím, že to je správná otázka jakým způsobem tato ekonomická zpráva bude mít dopad na komunitární fondy a na regionální politiku. To je ta podstata. Víte, že tady se nic nezměnilo. Musíme klást větší důraz na prevenci, spíše na jakousi represi. Musíme vzájemně diskutovat v rámci těch specifických doporučení jednotlivých zemí. Musíme se podívat na to, jakým způsobem přeprogramovávat Nejde o to, abychom něco vnucovali, jde o to, abychom diskutovali. A pokud dojde eh, k pozastavení, k plateb, tak je nutné, aby bylo možné konat předtím, abychom zabránili pozastavení plateb. Například, abychom věděli, jaká je nezaměstnanost. Je tady celá řada regionálních parametrů, které bychom měli znát a které samozřejmě už se souvisí s opatřeními, která e, jsou e, považována jako rozumná z hlediska striktní ekonomiky, které by mohly být podpořeny také parlamentem. Takže musíme tady být jakýsi bezpečnostní ventil před tím, než dojde k pozastavení a to na té e, kolektivní úrovni rozhodování. O co jde? Říká se, že je to ultima ratio, ale je nutné, abychom předtím, než přistoupíme k této represi, eh, zahájili jakési preventivní kroky a to by bylo mnohem lepší. V každém případě bych si přál dokument k tomuto článku 23 nejenom analýzu, ale abych věděl, kolik případů uplatnění článku 23 nastalo, zda tady byly snahy pro usmíření a vyřešení tohoto problému. Paní předsedkyně? Děkuji, nikoho již nevidím, takže pan Falkarsel nyní. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejenom, že souhlasím eh, s tím, co říká zpravodaj, a tady musím z celého srdce poděkovat, ale já mohu všechno podepsat, eh, protože já 19 let jsem byl hejtmanem v jednom regionu, takže to je eh, něco, co znamenalo, že automaticky jsem se eh, stal členem výboru regionu a tam jsme to kritizovali všechno, tedy kritizovali jsme tuto makroekonomickou kondicionalitu především a v podstatě to dělám i tady teď. Víte, já jsem zcela přesvědčen, že toto je zpráva, která je eh, koncipována velice hodně a je to navíc zpráva, která mm, e, velice perfektně i postihuje názory parlamentu. Takže já zcela ji mohu podepsat. Opakuji, je to něco, co je zcela jasné, adekvátní, tak co se tam píše, tak to má být. Děkuji. Děkuji. Já nevidím už nikoho jiného. A nyní bych chtěla dát slovo panu Suážovi, který je eh, z výboru regionu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já jsem zpravodaj za Kotera, za výbor regionu. Ostatně eh, bylo to pod předsednicí našeho kolegy pana sera, kdy jsme přijali jednomyslně zprávu, a to v rámci všech zúčastněných stran. Nejdříve bych chtěl poblahopřát zpravodaji k jeho práci a ke kvalitní práci a spolupráci s námi. My jsme se mohli setkat, mohli jsme si vyměňovat názory a on zohlednil tu podstatu toho, co jsme vyjádřili s výjimkou jednoho bodu. A o tom již někteří hovořili, zvláště pan Valkaser. V podstatě my jsme proti makroekonomické kondicionalitě a to z celé řady důvodů, které tady již zazněly. Ale jakmile tyto věci jsou takto postaveny, tak my jako stejně jako zákonodáci se musíme snažit, aby to probíhalo co nejlépe. Takže chtěli bychom v tomto smyslu upozornit na některé otázky, které bych zde rychle um, uvedl. My si přejeme, aby zde bylo vypíchnuto, jaké riziko zde existuje. A my se samozřejmě eh, zabýváme touto záležitostí. Já jsem také předsedou asociace francouzských regionů, takže se zabývám územní spolupráci. A také eh, jsem již hovořil z Regi, také jsem byl určitou dobu členem parlamentu a vždy jsem říkal, pozor, my potřebujeme stabilitu. A tato makroekonomická kondicionalita přitom vytváří právě nestabilitu z hlediska zprávy strukturálních fondů. Druhý bod, který zdůrazňujeme, a myslím si, že teď si zasluhuje také pozornost. Přeprogramování to je záležitost, kdy vlastně v roce 2015 můžeme spočítat těch několik málo programů, operativních programů, které byly sestaveny. A ve Francii jich máme málo, vlastně zatím nebylo, nebylo nic eh, uplatněno, žádné euro nebylo vydáno a to 18 měsíců po programování. Takže Přeprogramování může být chytrou věcí. Já jsem ekonoma, vím, co se s tím eh, může dít, ale administrativní zá, eh, zátěž a také spoždění, to je hlavní problém. A to je bod, kde musíme dávat velký pozor. A třetí připomínka se týká nás, a řekli to také již řečníci. Taková to makrokondicionalita musí předpokládat účast Evropského parlamentu, protože vy jste zákonodárci a měli byste se účastnit na tomto procesu, který nemůže být pouze administrativním procesem. O to více, že velice často v mnoha zemích Politické zabarvení na úrovni regionu není stejné jako na centrální úrovni. Takže tady je riziko politického konfliktu a pouze Evropský parlament má legitimitu, aby vstoupil do této diskuze a to je velmi důležitý bod. A poslední připomínka, metodika. Výbor regionu již dnes používá monitorovací nástroj, který vám může dát k dispozici a umožňuje mm, konkrétní monitorování informací z hlediska uplatněních opatření nebo možností. Takže útvary našeho výboru regionu vám toto dají eh, k dispozici. A co se týče spolufinancování, tak my jsme proto, aby vše, co může pomoci investicím na lokální úrovni vedle tedy striktní pravidel makrokondicionality, aby toto vše bylo možné. Ještě jednou chci poděkovat výboru Regi. Děkuji také zpravodaji a jsme vám plně k dispozici. Thank you very much. Děkuji, děkuji, doufám, že budeme pokračovat ve spolupráci s výborem regionu a děkuji za příspěvek. Nyní dám slovo zástupci komise. Pan Van Breska, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, já chci poděkovat zpravodaji za návrh zprávy. Mm, především si ceníme skutečnosti, že zpráva uznává eh, mm, velice opatrný přístup, který komise ve svých guidelines popisuje, když hovoří o aplikaci článku 23. Několikrát bylo zmíněno, že chceme, aby abychom mm, dali e, přednost stabilitě před nějakým častým reprogramováním. A dovolte ještě jednu obecnou poznámku. Reprogramování není nic výjimečného, to prostě se děje pořád. A také je to celkem normální teď e, v Eh, když prostě eh, v určitém období se mohou priority měnit a poté je třeba i měnit nebo upravovat programy. Ale jediná věc, kterou článek 23 teď vlastně doplňuje k těm předchozím ustanovením, eh, pokud je o reprogramování, je, že také dává i právo iniciativy komisy. To znamená, komise ze své iniciativy může požádat členské státy o Eh, aby reprogramovali, ale pouze pokud zde existují ta doporučení eh, specifická pro jednotlivá země, která dostatečně odůvodňují, že fondy se mají koncentrovat na konkrétní problém. Takže zde to důkazní břemeno eh, nese, bře, nese, nese komise, to znamená, komise musí odůvodnit řádně jakoukoliv žádost o reprogramování. A ještě poslední poznámka i potom samozřejmě je to na členském státu a daném regionu si zvolit eh, to vhodné opatření, jak eh, tedy splnit ta doporučení, nebo to doporučení Country Specific Recommendation. To znamená, je to na členském státu či regionu, aby rozhodl, jakým opatřením bude implementovat eh, ten požadavek o reprogramování. Teď dvě konkrétní poznámky k některým bodům, které zde jsme slyšeli od řady poslanců. První téma. To se týká bodu 6, 8, 24 i dalších možná. To je e, opakovaný požadavek, že komise by měla poskytovat další informace o tom, jak ta specifická doporučení se budou implementovat v nové generaci programu. Zde vám mohu říci, že ano, my provedeme hlubokou, hloubkovou studii tento rok a prověříme, jak ta konkrétní specifická doporučení pro jednotlivé země a strukturální reformy, do jaké míry se opírají o ty programy. Zatím řada programů nebyla přijata ještě, takže to si vyžádá určitou práci, ale my tu studii již provedeme tento rok a samozřejmě potom vám představíme výsledky této studie. Zde před výborem tedy. A ještě jeden nebo dva body navíc. První, ten se týká bodu číslo 11. My máme stejnou obavu, to znamená, nechceme, aby eh, celá ta procedura byla příliš eh, komplikovaná a mm, nechceme, aby se to překrý, aby se to nějak překrývalo nebo to narušovalo ten evropský cyklus těch semestrů. Takže samozřejmě Mm, musí to být jak si do sebe zapadat s tím evropským semestrem. Takže zde my pře, přijmeme tedy interní termíny, harmonogramy, podle kterých v komisi budeme e, potom případně mm, dávat ty požadavky na reprogramování. Článek 14, bod 14, zde souhlasíme s tím, že rozpočtová politika je problém který se dotýká národních i nižších úrovní eh, v řadě zemí. Takže tedy mm, jak ty nižší územně správní celky, jak se chovají, tak samozřejmě to má dopad na stav zadlužení eh, eh, na schodek rozpočtu daného státu, takže nemůžeme přece osvobodit, vyvinit určité tedy celky ve státě z této povinnosti. A potom bod číslo čtyři, to jsme také tady hodně slyšeli, není eh, jaksi eh, jen tak náhodou, že my zde eh, nezmiňujeme, že se nezmiňujeme Evropský parlament. Proč? Protože ty guidelines ty vychází z prohlášení komise z prosince 2013, kde jsme explicitně zmiňovali prvních šest odstavců článku 23 kdežto zapojení parlamentu, což je samozřejmě velice významná věc, tak to se popisuje až v odstavci 15 a následující. Takže důvod, proč parlament zde není zmiňován, je právě proto, že my jsme se přidrželi toho prodlážení, prohlášení komise z prosince 2013. A jak dobře víte, článek 23 stanovuje celou řadu možností, jak komise bude informovat parlament a povede strukturovaný dialog s parlamentem v různých fázích aplikace tohoto článku, tudíž domníváme se, že asi zde bude hodně příležitostí pro to, aby Evropský parlament mohl se vyjadřovat eh, a ať jde o tedy mm, třeba otázky možná pozastavení plateb a podobně, takže samozřejmě pokud takovéto situace nastanou, tak o tom budeme bezpro, nepro, neprodleně informovat parlament. Děkuji, děkuji komisi, komise, buďte si jistá, že budeme e, pečlivě sledovat vývoj a budeme tedy i Eh, a budeme očekávat na to vaši analýzy, analýzu, na to studii a eh, na to, jak tedy eh, se toto všechno bude odrážet, jak budete realizovat toto v souvislosti s těmi s doporučeními specifickými pro jednotlivé země, country specific recommendations. Pán zpravodaj, děkuji, paní předsedkyně, tady Eh, článek 8, to byla taková specifická otázka, i zástupce komise upřesnil tady určité termíny, ale v každém případě, o čem on hovoří, tedy je článek 23, vždycky bere do úvahy i názory Rady a členských států, takže Sport Guidelines eh, a aplikace článku 23 by to mělo být také tak. Také chci poděkovat všem za připomínky, které jsme slyšeli. Zpráva je výsledkem dialogu mezi stínovými zpravodaji, protože aplikace podmínky makrokondicionality, což v podstatě jaksi i je téma velice polemické v souvislosti s článkem 23 i dalšími, protože i za plynulého funkčního období jsme to zcela odmítli a také bychom chtěli, aby vždycky, když eh, tedy eh, něco takového budeme přijímat, tak to musí mít širokou podporu celého výboru. Zde to ale vypadá, že bude těžké, protože my jsme zešli z takového velkého, hlubokého rozporu, diskrepance a teď nám jde o to nalézt vyvážený, vyváženou situaci a já doufám, že to se daří. Samozřejmě ještě musíme precizovat určité věci a rozptýlit určité pochybnosti a, jak jsem řekl, i bych rád, aby komise nám byla k dispozici a usnadila naši práci, takže proto já děkuji za všechny úvahy, náměty a budeme dále prohlubovat toto všechno, až dostaneme pozměňovací návrhy, tak, aby tato zpráva byla odrazem velkého konsensu a také, jak jsem řekl, nemůžeme ani opominout názor výboru regionu, který i má také své připomínky k tomuto, takže je třeba proto se i s nimi snažit vylepšit stanovisko parlamentu týkající se aplikace této článku, tohoto článku. Děkuji všem, děkuji i týmu komise, eh, pardon, děkuji týmu výboru, eh, našim spolupracovníkům, kteří mi usnadnili eh, moji práci a já doufám, že budu stejně dobře spolupracovat nadále se všemi stínovými a budeme takto v tomto duchu jednat o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji za velice pozitivní diskuzi. A mm, jenom připomínám, že termín mm, pro pozměňovací návrhy je úterý 19. května v poledne. A nyní budeme pokračovat s dalším bodem našeho programu další bod programu, což je výměna názoru. je to zpráva z vlastní iniciativy výboru o evropské strategii pro jaderskou a jonskou oblast. Spravodajem je pan Ivan Jakovčič ze skupiny ALDE. A na základě požadavku Rady eh, z června 2014 ta komise připravila eh, sdělení o evropské strategii pro Evropskou a Jonskou unii. Oblast eh, ruku v ruce s tím šel akční plán. Tato strategie je již třetí strategii a ta pokrývá osm zemí. Polovina z nich jsou členy EU, Chorvatsko, Řecko, Itálie a Slovensko a polovina eh, jsou mm, kandidátskými státy Albánie, Černá hora a Srbsko, anebo potenciální kandidáti jako Bosna Hercegovina. A cílem této strategie je propagovat udržitelný a sociální prosperující vývoj v regionu prostřednictvím tvorby růstu a pracovních míst. Eh, politika soudržnosti EU se hraje v tomto důležitou roli, strategie také i se snaží o zlepšení atraktivity, konkurenceschopnosti a propojení regionu s tím, že je třeba zároveň zachovat životní prostředí a zajistit i eh, dobře vyvážené námořní a pobřežní ekosystémy. Náš zpravodaj, pan Jakovčič, nám řekne, jaké jsou jeho tedy úvahy, jak bude koncipovat tuto zprávu. Máme zde i stínové zpravodaje a máme zde i zástupce Evropské komise. Takže nejprve, pane Jakovčiči, máte slovo pro účel první výměny názoru. Pane předsednico, chtěl bych odmah na počátku. Děkuji, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Na začátku bych rád řekl, že mám takový pocit z této iniciativy. Tato iniciativa, jako obvykle, v podstatě vznikla z dola nahoru. Je to vlastně iniciativa místních, regionálních orgánů, která vznikla ještě v roce 2010 a v podstatě se začala formovat v průběhu italského předsednictví v loňském roce v listopadu jsme ji zahájili zde v Bruselu a tato iniciativa vytvoření této strategie pro jaderskou a jonskou oblast se setkala s velice dobrým přijetím. Je to skvělá strategie i ze strany zemí západního Balkánu kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí EU. I v těchto zemích se to setkalo s pozitivním přijetím. Vy jste se ji zmínila o takové zajímavé skutečnosti ohledně této strategie, o tom už jste hovořila. Jestli dovolíte, nebudu to opakovat. Řeknu vám, pouze sdělím několik mých prostředků a doufám, že kolegové rovněž přednesou své poznámky, své názory v tomto ohledu, tak abychom v červnu již mohli předložit první návrh zprávy. Poté se budeme snažit ehm, samozřejmě se sbírat veškeré pozměňovací návrhy kolegů v průběhu letní pauze. A doufám, že někde v říjnu, řekněme v průběhu první nebo druhé plenárky ve Štrasburku, doufám, že tato zpráva bude schválena. První diskuze k tomuto tématu probíhala ve Štrásburgu asi před 6 týdny. Diskuze mezi zprávodají. Já si myslím, že toto setkání bylo užitečné. Stínoví zpravodajové já osobně jsme měli možnost to prodiskutovat na společných schůzkách a poté probíhalo několik bilaterálních jednání se stínovými zpravodaji k tomuto tématu. Atmosféra těchto diskuzí byla příjemná, snažili jsme se opravdu všichni, kdo k tomu měli co říci, spolupracovat, snažili jsme se o nalezení koncensu i mezi jednotlivými politickými skupinami. Já osobně se považuji v podstatě za takového prvního v tomto ohledu um, mezi, řekněme, rovnocennými partnery, protože já jsem byl ten, kdo připravil nakonec tento dokument. Navštívil jsem třikrát i výbor regionu, ve kterém funguje pracovní skupina, která se právě zabývá touto strategii pro jadersko a jonskou oblast. My jsme se sešli zde v Bruselu, diskutovali jsme o tomto tématu a tento výbor rovněž přišel se svým stanoviskem, vlastně se jí zúčastnil přípravy eh, tohoto textu, pozvali mě na několik schůzek, na kterých jsme právě diskutovali například specifika týkajících se konkrétních regionů. Další věc, o které bych se rád zmínil. Jakožto zpravodaj jsem měl možnost navštívit různé země. Diskutoval jsem přímo na místě s chorvatským premiérem panem Čukanovi, s chorvatským premiérem, s panem Čukanovičem z Montenegra, já sám jsem z Chorvatska, s panem Vůčičem ze Srbska jsem měl možnost eh, hovořit o tomto tématu. Dále bych rád poděkovala panu Bogovičovi, jednomu ze stínových zpravodajů, který doufám nám umožní setkání i se slovinským protěžkem. Rovněž jsem měl možnost diskutovat o těchto eh, tématech na různých úrovních v Itálii, včetně předsedy regionu Venecia Giulia. I tam předpokládáme, že diskuze bude pokračovat i do budoucna. V Řecku bych měl mít možnost se setkat osobně s různými ministry. Očekávám samozřejmě příspěvek z jejich strany, z různých oblastí. Rovněž plánujeme v Řecku uspořádat konferenci, která by právě se měla věnovat strategii pro jaderskou a jonskou oblast. Všem bohužel je to zrovna v týdnu, kdy probíhá plenární zasedání ve Štrasburku, takže já osobně se nebudu moci zúčastnit, pověřím někoho, kdo se této konference zúčastní. Co bych mohl k této strategii říci? Je to strategie, která byla pozitivně přijata, vidíme zde spoustu očekávání na všech stranách a já skutečně doufám, že to bude opravdu konkrétní strategie, která pomůže vyřešit mnoho konkrétních problémů, a to napříč spektrem v oblasti lidských práv, základních práv. Samozřejmě, že v této strategii se bude hovořit o energetických záležitostech, námořní dopravě, oblasti rybolovu, jiných doménách. A na závěr Věřím, že strategii pozitivně přijmou nejenom EU členské země, ale samozřejmě, že i ostatní země, které budou součástí této strategie, například kandidátské země. Paní předsedající, děkujeme, děkujeme za práce na přípravě této zprávy ohledně této konkrétní strategie. A nyní, jestli dovolíte, pan Bogovič, první stínový zpravodaj, máte slovo. Děkuji za ty úvodné besedy. Eh, kjer je predstavil, kaj je bilo že na. Děkuji mnohokrát za tato úvodní slova. Spravodaj velice dobře uvedl, co už bylo vykonáno v této oblasti, tedy v oblasti eh, strategie, která se týká jaderské a jonské oblasti. To je oblast, která je relativně velká, 70 milionů obyvatel žije v této oblasti, zahrnuje to Itálii, Chorvatsko, Slovinsko, také Řecko, které jsou členskými státy, a také určitý počet států, které patřily dříve v Jugoslávii, Srbsko, Černá hora, Bosna a Hercegovina a tak dále. Takže je to obrovský, velký region. A existují tady velké rozdíly Některé eh, oblasti v tomto regionu zaznamenaly velký rozvoj a vlastně dosahují dokonce evropského průměru, někdy dokonce překračují až 120% a jiné země jsou pod evropským eh, průměrem, jsou 30% pod tímto evropským průměrem. Také nezaměstnanost je velmi různá v této oblasti. Jde to od 4 do 30 Je tady také mnoho ostrovů, ostrůvků, enkláv, které jsou špatně propojeny mezi sebou, takže eh, to generuje celou řadu problémů. Tato strategie Evropské unie počíná nebo začíná ve stejnou dobu jako eh, další programovací období a jako politika soudržnosti. Tato strategie by měla rozšiřovat politiku soudržnosti. Lépe řečeno, měli bychom podporovat spolupráci, která zatím nebyla příliš dobrá v této oblasti. Víte, že tato oblast začala také válečné období, takže jsou tady velké výzvy, zvláště z hlediska socioekonomických výzev, je nutné v této oblasti snižovat tyto rozdíly, které tady existují. A existují také další výzvy, například v oblasti dopravy. Víte, že tato oblast zahnuje některé přístravy, které jsou důležité, jako je rieka a další. A tyto přístavy mm, umožňují eh, důležité propojení eh, také z hlediska severní Evropy. Pak je tady problém eh, silniční infrastruktury. Tady to propojení silniční infrastruktury s přístavy je velmi špatné, takže jsou tady problémy, které souvisejí s fondem soudržnosti. A je tady obrovská potřeba investic v této oblasti. Také oblast energetiky je důležitá. I zde je nutné zajistit lepší propojování v rámci této oblasti a i v této oblasti Evropská unie může pomáhat. A co se týče zásobování plynem, i to je problematická záležitost této části Evropy. Pak jsou tady určité otázky, které jsou spojovány s energetikou a zároveň se týkají také ochrany eh, životního prostředí. Souvisí to s těžbou mm, zemního plynu a průzkumy, které se eh, konají v této oblasti. To představuje velké riziko. Jsou tady velké problémy také eh, v souvislosti s tím, že mm, toto Jaderské moře je relativně uzavřenou eh, oblastí a proto jsou tady problémy také se znečišťováním a také problémy se zpracováním odpadu. Můžeme zde zmapovat celou řadu otázek také, které souvisí se klimatickými záležitostmi. Jsou tady problémy v oblasti lesnictví, tato oblast zaznamenala také mm, záplavy a proto bylo zapotřebí poskytnout mezinárodní pomoc této oblasti. Dále jsou zde některé institucionální otázky, na které je nutné zareagovat. Korupce je velkým problémem v této oblasti. Dále je nutné zajistit spolupráci mezi jednotlivými sektory. I to se musí zlepšovat. A také mm, zločinnost. Mezinárodní eh, zločinnost je velmi zásadním problémem. Je to velmi rozsáhlá strategie, nejedná se o nové finanční prostředky, ale je nutná spíše lepší koordinace a lepší spolupráce to je opravdu naléhavě potřebné pro tuto oblast a je to také velká příležitost pro tuto část Evropy a zvláště pro ty státy, které ještě nejsou členy Evropské unie. Myslím si, že se musíme intenzivně zabývat touto zprávou ohledně jaderské jonské oblasti, tak jak to uvedl už pan zpravodaj, pan Jakovčič. Potřebujeme také pozměňovací e, návrhy. Doufejme, že tato strategie bude přijata na podzim. Děkujeme. Paní Jufrida, prosím, chcete ještě rovněž se k tomu vyjádřit? Děkuji, paní předsedkyně. Především jsem chtěla zdůraznit, že zcela souhlasím s tím, co řekl kolega Jakovčič, kterému děkuji tímto za práci, kterou dělá Toto je strategie, která zešla eh, ze spodu a tak by měla být také sdílená. Eh, podle mě je mm, toto velice důležité, eh, protože ve, protože jde o to, abychom i překonali již ty různé delimitace, tedy podle národních hranic, abychom se podívali na ty oblasti, na ta území, Eh, z pohledu jejich eh, strukturálních charakteristik. Máme strategii, která má společný jmenovatel, tedy Jonské a Jaderské moře. A samozřejmě to jsou eh, dvě velice bohatá moře, bohatá na suroviny, přírodní zdroje, ale také i mohou být překážkou, překážkou pro mobilitu třeba nebo překážkou pro rozvoj. Tato strategie, jak, slyšel, jak řekl i předřečník, ta mm, postihuje 70 milionů osob. My jsme předtím hovořili o třech základních strategiích mm, a mm, a zde tato strategie je velice důležitá, protože vlastně propojuje osm zemí, tudíž je to příležitost pro to, abychom zlepšili i vztahy mezi zeměmi, které jsou součástí Evropské unie a těmi, které zatím součástí nejsou. Je to strategie, která by měla a především e, schrnout pozitivní faktory, to znamená to, co obohacuje tyto země, ale také i by měla se snažit překonat slabiny, slabiny ve smyslu řízení, governance a řízení governance těchto makroregionů nebo tohoto makroregionu, to se již profilovalo. A nyní tedy je to na nás, abychom nastínili cestu, kterou by se tato strategie měla ubírat tak, aby spojila eh, oblasti jako ostrovy, různé tedy eh, oblasti tedy řek, pánve, hory a další oblasti, které mají určité slabiny. To znamená, že bychom měli mm, pojmenovat tyto slabiny a mm, je třeba, aby ta naše cesta vzala do úvahy e, e, především dva cíle, které musí sledovat. První cíl, to je cíl jednat e, a přijmout korektivní aspekty, to znamená v podstatě tedy často i jak si se vyhnout těm Eh, milným představám a přijmou tedy i korekce těm milným politikám, které jsme přijali třeba v oblasti životního prostředí, znečišťování či evropských politik, které často měly i negativní dopady. Takový příklad pro všechny, to je to, co zažívám já osobně, například eh, tedy rybáři u nás, ti velice trpí těmi politikami rybolovu a žít, prožívají jako restrikce vůči nim. Potom ale tady je určitý aspekt, který je inovativní a který by mohl být novým kreativním impulzem. A tento impuls by byl například infrastruktura, propojení, ta velká stavební díla, ale i třeba experimenty a výzkum všichni dobře víme, že makroregion eh, Jaderského Jonského moře se bude rozvíjet prostřednictvím základních pilířů. A jeden z těchto pilířů, podle mě, a nejdůležitější pilíř, eh, mm, protože tady máme toho společného jmenovatele, to je samozřejmě takzvaný eh, modrý rozvoj. A samozřejmě to, tady jde o to, abychom i Eh, dali velký impuls eh, různým aktivitám, jako jsou univerzity, výzkumné ústavy, které se zabývají třeba výzkumem moří a i abychom k tomuto přijali politiky, politiky eh, soudržnosti, územní soudržnosti, které se tomu musí adaptovat. Dále, pokud jde o další ze čtyř důležitých pilířů, je třeba kvalita životního prostředí. Předtím jsem již zmínila i tu možnou intervenci ve, prostře, ve prospěch teritorií, která třeba by měla být schopna lépe reagovat eh, na přírodní katastrofy například, protože i dnes je jich spousta těchto katastrof i právě v Evropě, v těch eh, zemích členských a proto je třeba i podporovat studium a vyhodnocování rizik, protože víme velice dobře, do jaké míry především prevence zde je relevantní. Bez toho, aniž bychom zapomínali na impuls eh, výzkumu obnovitelných zdrojů, zdrojů zelené energetiky, protože to je naše budoucnost, budoucnost našeho průmyslu. A potom je tam ta kapitola dopravy, to je pilíř, znamená propojit regiony. My jsme říkali, že tady máme řadu problémů Eh, v těchto územích s teritorialitou. A je zde je třeba dát nový impuls budování infrastruktury, bez toho aniž bychom zapomněli na kapitolu spojenou, propojenou s network, se sítěmi. A je třeba, abychom propojili tedy letiště a přístavy, tak abychom i zlepšili optimalizovat, optimalizovali mobilitu a vytvořili efektivní dopravní sítě nebudu dlouze hovořit o udržitelném cestovním ruchu, protože to jsou všechno regiony, které se hodně rozvíjí díky cestovnímu ruchu. Jsou to e, tedy lokality, které jsou skutečnými šperky e, a zde podle mě bychom měli se snažit i o uchování památek. Často e, jsou to památky zapsané v katalogu UNESCO. A je třeba, aby to byl typ řízení governance, který bude podporovat ty nejlepší praxe a je třeba zapojit i privátní subjekty, protože víme, že strategie eh, nemůže mm, nikdy mít optimální vlastní zdroje, ale nikdo nám neříká, že právě díky té strategii bychom neměli i mm, motivovat soukromé investory. Je to strategie, která mm, musí Eh, zajistit eh, především ten eh, dosplnění cíle, takže k tomu použít tyto různé prostředky. Samozřejmě, zde existují velké předpoklady, aby se to podařilo, je třeba tedy udržovat a chránit a rozvíjet takzvaný integrovaný přístup, protože zde tato strategie nemůže bez jiného přístupu se realizovat a na začátku jsem říkala, že to musí být strategie sdílená a je třeba, abychom ty eh, na ty jednotlivé přírodní tedy znevýhodnění, abychom změnili ve výhody. Exchange. Ano, tak to je skutečně taková nesmírně ambiciozní výměna názoru k této strategii. Paní Tomášiš, prosím, máte slovo. Děkuji. Ještě jednou děkuji za slovo, skutečně jsem nesmírně potěšená, je to opravdu veliká čest být stínou zpravodajkou a mít možnost zapojit se do přípravy této strategie. Kvalita přípravy a implementace této strategie by mohla mít velice pozitivní dopad na všechny země v oblasti Jaderského a Jonského moře. V podstatě představuje čtyři hlavní pilíře, které jsou propojeny ke skutečnému pokroku by došlo, pouze pokud všechny čtyři pilíře budou implementovány velice kvalitně. Proto je důležité zúraznit to, že tento akční plán komise není závazný. Tato strategie rovněž není závazná pro současné země. Jde pouze o pokrok a propojení v této oblasti těchto dvou moří a představuje to určité návrhy využití stávajících plánů. Proto je zásadní informovat veřejnost a potenciální zúčastněné strany o veškerých možnostech, které tato strategie skýtá odmítá. úspěšná implementace této strategie záleží samozřejmě i na účastnických zemích a jejich kapacitě absorbovat finanční prostředky. Právě proto by jedním z hlavních cílů mělo být přeškolování zaměstnanců tak, aby jsme budovali administrativní kapacity a zlepšili absorpci finančních prostředků. Důlší, druhý pilíř je zásadní, protože představuje možnosti pro růst a rozvoj. Celý tento region je nedostatečně propojený, pokud jde o dopravu v oblasti Jaderského a Jonského moře ve srovnání se zbytkem Evropy. Takový příklad za všechny. Pokud bych se chtěla dostat ze Zagřebu na jeden z ostrovů, potřebovala bych na tuto cestu asi tak 9 hodin. V tomto konkrétním případě teda hovořím o mém vlastním ostrově, čili vy byste se dříve dostali do Kanady než já domů. Právě proto potřebujeme velice dobře naplánované investice do oblasti infrastruktury. Samozřejmě, že i zelený rozvoj, modrý rozvoj je zásadní pro další ekonomický rozvoj v této oblasti. A rovněž jsem proti těžbě ropy v těchto oblastech. Představuje to hrozbu cestovnímu ruchu, což je jeden z nejdůležitějších odvětví pro naši ekonomiku v Chorvatsku a zároveň to má obrovský dopad na rybolov, což představuje obrovské příležitosti pracovních míst v celém roce a to samozřejmě v tomto období, když máme omezené, nedostatečné prostředky, pokud jde o zaměstnanost na ostrovech a malých přístavních městech. Nevidím zde pana Papadimulise, nebo máme zde, aha, dobře, vidím, kolegy. Takže paní Vana, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, aby eh, pana Davora, našeho mm, stínového zpravodaje omluvila, protože má jiné jednání. Si dovolíte základní body, které jsou důležité pro nás, pro zelené, již to zde bylo zmíněno, jednak je to těžba ropy v Jonském moři. Jestli víte, že zde bylo několik iniciativ v této oblasti, eh, pokud jde o těžbu eh, ropy služby, různé offshoreové oblasti se zde využívaly takovým netransparentním způsobem, velice urychleným způsobem, nepřemýšleným. Dále je zde otázka nedostatečné rozpravy s veřejností, nedostatečná nedostatečně konsultační procesy a my zelení si myslíme, že jenom, že to samozřejmě může mít dopad na biodiverzitu moří a velice citlivý ekosystém, ale jak již zde zaznělo i na ekonomický zdroj příjmu pro miliony lidí, kteří žijí z rybolovu a cestovního ruchu. A právě proto bychom si přáli v této strategii velice jasné znění proti těmto konkrétním krokům, proti takovým rozhodnutím v oblasti těžby ropy a doufáme, že pan zpravodaj citlivě zváží naše návrhy. Jak již zaznělo, tato strategie by měla být založena na modrém růstu, udržitelném cestovním ruchu, propojení tohoto regionu a v neposlední řadě environmentálních kvalitách a otázkách. To jsou ty čtyři hlavní pilíře a nechceme, aby došlo k jejich horožení. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní paní Demato. Já bych chtěla také poděkovat eh, zpravodaji a chtěla bych vyjádřit eh, svoji eh, spokojenost s touto zprávou. Jedná se o oblast, která čítá 70 milionů obyvatel. Týká se to také zemí, které nejsou členy Evropské unie a zároveň je nutné, aby se zde zajistila spolupráce právě mezi nečlenskými a členskými státy Evropské unie. Co mohu říci? Mohu říci, že je nutné v rámci eh, tohoto pilíře podporovat cestovní ruch a zohlednit jednotlivá specifika. Jistě, že by nebylo smysluplné navrhovat eh, směry, které by eh, nezohledňovaly nezbytnost rozvíjet dopravní infrastrukturu a které by nekladly důraz na trvale udržitelný ekologický systém a na eh, kvalitu eh, moře. V rámci tohoto výboru máme velkou výhodu, protože si můžeme vyslechnout také stanoviska šesti dalších výborů ohledně projektů, které tady existují. A myslím si, že musíme posouvat napříč eh, jednotlivými mm, odvětvími tak, abychom čelili potížím, kterým čelí tyto země. Připomínám problém rekonverze v oblasti mm, průmyslu a trvale udržitelného vývoje. Eh, na tuto otázku jsme nebyli zatím dostatečně citlivý. Regio by se mělo zabývat tím, co je možné v této oblasti udělat a jakým způsobem přispět. Doufám, že naše spolupráce bude velmi produktivní. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Paní Šujica má slovo. Nevím, Šujica, nevím, jestli jsem to vyslovila správně. Děkuji za slovo otvorena. Došla jsem na ovaj sastanak odbora, kde... Takže ráda bych řekla velice upřímně, že jsem že nejsem členkou vašeho výboru, přišla jsem do vašeho výboru, protože jsem členkou NBA a zároveň výboru AFED. A musím připravit stanovisko, proto jsem navštívila váš výbor, abych si mohla vyslechnout diskuzi k tomuto tématu a abych byla schopna připravit stanovisko za naše výbory. Pan Jakobčič, my jsme spolupracovali po mnoho let, když v tom období, kdy tento region jaderské ionské oblasti byl tvořen, já očekává, očekávala jsem trošku takový detailnější, podrobnější dokument, ovšem slyším zde samozřejmě na základě diskuze, že nás čeká ještě mnoho uh, oblasti doplnit. Poté, co vystoupila kolegyně z Itálie, dovolte několik informací. Máme zde k dispozici dokument, je to takové sdělení Evropské komise, které vyslala ekonomickému sociálnímu výboru, výboru regionu, radě i parlamentu. Tři země, členské země EU, patří do tohoto regionu. Nebudu zde opětovně opakovat záležitosti o čtyřech pilířích, ovšem jedna věc by měla být zmíněna. Zde například problematiku migrace ve Středomoří, to je nový element, který samozřejmě dříve či později se bude dotýkat právě této oblasti Jaderského a Jonského moře, proto bychom se o tom měli zmínit v tomto dokumentu. Někdo se zmínil o tom, že moře v minulosti byly určitou překážkou, ovšem v jonském a jaderském regionu. Existují například e, určitá přemostění, možnosti. Já například pocházím z Jižního Chorvatska, z Dubrovniku. A pokud byste chtěli cestovat do Rameny z Dubrovniku, to je takové naše spřízněné město, musíte cestovat přes Zagreb, Lubla, eh, eh, Lublaňu, Boloniu a v podstatě vlastně byste mohli jaderský, po Jaderském moři se dostat přímo do vašeho cíle a tomu bychom se měli věnovat mm, do budoucna. Mohlo by to představovat další možnosti, příležitosti, růst. Samozřejmě, že strategie potřebujeme ovšem více než strategie potřebujeme právě implementovat. Máme se takový strategický dokument zaslaný a ovšem to, co my potřebujeme, jsou konkrétní úkoly pro členské státy, jinak ty strategie prostě zůstanou pouze na papíře. Já jsem Chorvatka, pocházím z pobřeží Chorvatska a otázka těžby ropy, my nejsme a priori naklonění těmto studiím, Víme, že tak, jak je to prováděno ve stávajícím období ze strany naší vlády, tak to není úplně v pořádku. Nebyly tam dostatečné studie k dispozici, nedostatečná informovanost veřejnosti, čili ano, studie musíme požadovat, protože pouze nyní zjišťujeme, co všechno se v tomto moři a na jeho dně nachází. Jsme pro transparentní přístup a v tomto konkrétním ohledu souhlasím s kolegy, souhlasím se zelenými, a i samozřejmě s paní kolegyní Tomašič, která to zdůraznila jako jednu z nejdůležitějších záležitostí severní části Jaderského moře. Celkově bych ráda na závěr sdělila, že vítám tuto diskuzi. Vím, že u nás už máme lhůty pro přípravu stanoviska k dispozici, ovšem ještě předtím si myslím, že bychom byli opravdu velice vděční, pokud by taková, takový návrh této strategie už existovala, my k tomu mohli připravit stanovisko, protože jinak by to vypadalo tak, že tvoříme stanovisko ke strategii komise. Právě proto si myslím, že bychom potřebovali trošku více koordinace v této oblasti. Ano, paní kolegyně, toto je v podstatě taková první výměna názorů v našem výboru. My začínáme práci v tomto ohledu. Samozřejmě teď vlastně si už uvědomujeme, kolik schůzek se bude organizovat, kolik lidí již se zapojilo do této iniciativy z jiných výborů. Pane Balkasery, eh, byste rovněž chtěl vystoupit, prosím. gracias, señora presidenta. Děkuji mnohokrát. Eh, přibližně před třemi roky pan Alfonsi, který byl členem komise, zahájil eh, diskusy, jehož, jejímž cílem bylo vytvořit makroregion v rámci západní části Středomoří. A to také v návaznosti na Středomorskou unii. Pan Alfonsi tehdy uzavřel tuto záležitost v tom smyslu, že přes zájmy, které tady existují, je e, vhodné zohlednit tyto zájmy a zajistit spolupráci v této oblasti. Já si myslím, že bychom měli navázat na e, tento trend v tomto ohledu. Úděsné události, které proběhly v poslední době, oblasti Středomoří ukazují, že Evropská unie nemůže existovat bez strategie pro tuto oblast. Všechny programy jsou špatně strukturovány a spolupráce nefunguje tak, jak by měla. Evropská komise byla vždy poněkud skeptická z hlediska generování makroregionální strategií. Ale já si myslím, že je nutné mm, konstatovat, že pokud zkušenost ukázala, že zde existuje určitá přidaná hodnota z hlediska ekonomiky a sociálních aspektů v oblasti této územní spolupráce, pak to ospravedlňuje tyto reflexe ohledně těchto strategií. Vše, co by mělo přispět nebo mohlo přispět eh, k větší spolupráci těch regionů je vítáno. Strategie, která by zvýšila dynamický vývoj ekonomik těchto zemí, bude také vítána. Samozřejmě nebylo by hodné ovšem, eh, jak si stěžovat ještě byrokracii v této souvislosti. Děkujeme, pane kolego. Ještě někdo? Ještě někdo by se chtěl přihlásit? Pan Van Nisteroj, prosím, máte slovo. Voorzitter, dank u wel. Het is... Vážená paní předsedkyně, děkuji. Já si myslím, že pan Jatkovčič měl pravdu, eh, když hovořil o těch jednotlivých stanoviscích. A my si v této souvislosti musíme položit otázku, jaká je přidaná hodnota této zprávy. Myslím si, že vedle těch eh, hlavních směrů, které zmapoval pan zpravodaj, které tady zazněly v jednotlivých vystoupeních, tak eh, podle mého názoru přidaná hodnota je mm, ve spolupráci všech těchto zemí, které mají eh, společné hranice. A v této souvislosti bych chtěl položit zpravodaji následující otázku. Jaké jsou vaše závěry? Co chcete udělat? A jaká je přidaná hodnota vaší zprávy. Domníváte se, že vaše zpráva umožní urychlit tyto věci? Umožní vaše zpráva vytvořit nové nástroje pro to, aby lépe fungovalo to, co již existuje? Rád bych eh, poznal váš osobní názor na tuto záležitosti. Další otázka. Zpráva hospodářských záležitostí. Pokud chcete spolupracovat, pak je tady celá řada různých tvůrčích nápadů. Víte, že v Pobaltí už jsme viděli, jak to může fungovat. Po Baltí bylo vlastně první takovou transregionální zónu. Pane zpravodaj, bylo by dobré možná se inspirovat tímto příkladem po Baltí. Co oni udělali? Oni si stanovili priority. Řekli, že první věc, kterou musí udělat, je zajistit asanaci, vyčištění po Baltí. Nemyslíte si, že by bylo vhodné postupovat podobným způsobem v této jaderské jonské oblasti? Nemyslíte si, že by bylo vhodné přijmout opatření, eh, která by stanovala společné projekty, eh, které by umožnili konkrétní aktivity. Ono je dobré hovořit o strategii a souhrně mapovat různé problémy, ale já myslím, že by bylo dobré zde udělat seznam takových spojujících projektů těch zemí, které právě mají společné body. To je přidaná hodnota, alespoň já jsem, tím, já jsem si tím jistý. Ale chtěl bych znát váš názor. A poslední bod to je možná litanie, kterou slyším příliš často. Vy říkáte, nebudou tady vyčleněny specifické finanční prostředky pro makroregiony z hlediska soudržnosti. A to je pravda. Kdybychom to udělali, tak bychom vlastně narušili regionální politiku a politiku soudržnosti. Pokud jsme se rozhodli pro makroregiony a pokud bychom tomu dávali přednost, bylo by to samozřejmě v neprospěch jiných eh, aktivit. Pane zpravodaji, já si myslím, že makroregion to není všelék. Pokud vytvoříte jednoho dne Evropu makroregionu, tak nebudete mít už politiku regionu. A v této souvislosti bych chtěl vědět, zda se mohl zaznamenat určitou vůli spolupráce a jak to vypadá s financováním. Děkuji. Mistr Jakovč... Děkujeme, pane zpravodaji, pane Jakovčiče, nyní můžete reagovat, ovšem ještě, než vám dám slovo, bychom si vyslechli stanovisko Evropské komise pan Dalete. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velice stručně samozřejmě, nechci se nějak zdržovat váš program, takže jestli dovolíte pouze několik slov, my se těšíme, těšíme se na tuto zprávu, na text, který se nyní připravuje, text, o kterém dneska debatujeme. Skutečně ta rozpráva jasně poukazuje na to, že to bude zajímavá a užitečná zpráva. Dovolte, abych zúraznil několik bodů. První jak již bylo řečeno, ze strany několika poslanců. Tato strategie je skutečně takovým, takovou strategií ze zdola nahoru. A ten akční plán, který je součástí makro ekonomické makroregionální strategie v této oblasti. Je důvodem toho, proč došlo k rozsáhlým konzultacím s různými subjekty na národní úrovni, místní úrovni, regionální úrovni, s občanskou společností, čili skutečně se všemi možnými zúčastněnými stranami, které se nám povedlo vlastně v tom období až do roku 2014, v tom desetiměsíčním období do toho zakomponovat. Čili toto je v podstatě výsledek těch konzultací, ty čtyři pilíře, poučili jsme se z jiných strategií, po Balti například, to byla jedna z těchto strategií nebo dunajská strategie. Čili to je právě to zaměření se na čtyři pilíře. Zúčastněné strany právě tuto strukturu považovali za nejdůležitější. Dále to bylo na základě spolupráce mezi zeměmi, regiony, které by mohly představovat skutečně tu největší přidanou hodnotou, modrá ekonomika, proložení, propojení regionu, environmentální záležitosti, doprava, udržitelný cestovní ruch a tak dále. Konkrétní kroky, zahrnuty které jsou zahrnuty v akčním plánu a projekty jsou samozřejmě pouze indikativní, pouze samozřejmě, jak zde i zaznělo, pouze takové příklady spolupráce v rámci společných projektů. Všem ty čtyři pilíře a těch osm zúčastněných zemí se dohodlo začít eh, se zaměřením na ty čtyři pilíře v první etapě. Čili to zaměření, zacílení na ty čtyři pilíře je zásadní a my skutečně doufáme, že nakonec ta zpráva pomůže, posílí to a rozšíří to prvotní zacílení, aby ta strategie skutečně přinesla maximální výsledky. Další záležitost, o které bych se rád zmínil, je, že se nacházíme v takovém kritickém okamžiku této strategie. V podstatě se právě dostáváme od slov k činům. Tato strategie byla schválena Evropskou radou loni na podzim 18. 11. pod italským předsednictvím proběhla taková ta vstupní, úvodní akce na místní, regionální úrovni se snažíme již nyní budovat určitou strukturu, to znamená, skutečně se nacházíme v takovém kritickém okamžiku. Není to jednoduché, neproběhne to přes noc, bude to vyžadovat energii ze všech stran aktérů, současněných subjektů, tak abychom opravdu vytvořili tu strukturu řízení té zprávy, která by přinesla očekávané výsledky. Vlastníky této strategie těmi je těch osm zúčastněných zemí, a to znamená, že by to měla být více úrovňová zpráva, tam, kde národní, místní, celostátní orgány by měly být společně zapojeny a komise se snaží všemožně pomáhat, poskytovat určitou strategii této koordinace Ovšem vlastníky a odpovědnými za tu strategii, to jsou právě ty země, zúčastněné země, těch 8 zemí. Čili ještě jednou na závěr těšíme se na tento text, který by jste měli přijmout, pokud jsem to správně dochopil v červnu ve všem výboru jsme připraveni vám pomáhat při tvorbě této zprávy, budete-li náš příspěvek z naší strany požadovat. A zároveň doufáme, že tato zpráva pomůže právě v tomto obtížném období, o kterém se zmínil, k mobilizaci národních, regionálních samozpráv, abychom se dostali do té implementační etapy strategie, tak aby mohla opravdu plnit mnoho těch očekávání a závazků a očekávání, které samozřejmě vidíme v těchto regionech, jsou odvodnitelné Ano, děkujeme, říká paní předsedající, abych to trošičku ještě eh, objasnila. V červnu budeme mít pouze návrh zprávy, o tom budeme diskutovat. A schválení by mělo proběhnout pravděpodobně až červenci to pouze, abych upřesnila ten časový harmonogram. Pane zpravodaji, chcete na to reagovat? Nyní můžete. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych poděkoval, poděkoval všem kolegům za tuto nesmírně zajímavou diskusi. Pan Van Nisteroj, děkuji vám za dotaz, jež jste mi položil a nejprve dovolte vysvětlení některých obecných záležitostí. Makro eh, regionální strategie Evropského, Evropské unie vychází z něčeho, co se nevymyslel já žádná nová legislativa, žádné nové struktury a žádné nové finanční struktury. To jsou vlastně tři ne. Úplně upřímně řečeno, mně by se líbilo, kdyby zde byly nějaké další strategie a trochu více finančních prostředků, pokud jde o tuto strategii Jaderského jonského moře. Ovšem, bohužel ta pravidla jsou taková, jaká jsou a ty možnosti nemáme. Paní Šujica pravidla. Pravidla máme k dispozici rovněž, ani pravidla jsem nevymyslela já, já samozřejmě chápu vaše připomínky, ovšem musíme respektovat stávající postupy a pravidla, která jsou platná. Můžeme se snažit některé věci změnit samozřejmě, například změnit tu politiku tři. ne, domníváme-li se, že to není správná politika, můžete nám samozřejmě poté poskytnout vaše stanovisko k pracovnímu dokumentu. Nyní. Hlavní záležitost 70 milionů lidí, 8 zemí. To je strategie, která je nesmírně důležitá pro jižní část Evropy. Právě proto musíme vzít potaz i nové věci, které jsou důležité. Pan Papademos, s vámi jsme hovořili o možnosti začlenění otázky problematiky migrace. O tom jsme hovořili společně migrace, problémy, které to představuje pro Řecko a i jiné účastnické země, musí být zahrnuta do této zprávy bez ohledu na to, že jsme si vědomí těch čtyř stávajících pilířů strategie. Ani jeden z nich zatím neobsahuje tento problém. Další věc, kterou bych rád zdůraznil, je následující. Tato strategie má obrovskou přidanou hodnotu. Umožňuje propojení mezi těmito účastnickými zeměmi. Paní Tomášice se o tom zmínila. Jednodušším způsobem se dostanete do Kanady, než například do jednoho z měst v tomto regionu. Já si pamatuji, že jsem jednou chtěl jet do Peskáre a musel jsem letět do Zagrebu a do eh, Říma, než jsem se tam vůbec dostal, zatímco vzdálenost mezi těmito městy je mm, asi tak 100 mil, takže skutečně je jasné, že v tomto regionu existuje problém s eh, dopravním přepojením, čili my se snažíme o lepší interkonektivitu celého regionu, nejenom pokud jde o členské země, ale o všechny účastnické země. Jaderské moře je podle mého názoru velice dobře umístěno. Mohlo by napomáhat takovému vzájemnému propojení. Pobřežní města již jsou často propojena v této oblasti a v podstatě vlastně zde existuje i takový ten předchozí eh, mechanismus, který existoval před tímto makroregionálním projektem. Čili máme se určitou již přidanou hodnotu, máme na čem stavět a doufám, že se nám povede vytvořit rámec pro další spolupráci, nejenom pro kohesní politiku, ale že využijeme i jiné nástroje, jež máme k dispozici. Junkerova komise a Evropská investiční banka jsou rovněž připraveny poskytnout pomoc této naší strategii. Pan, pan minister. Kdybyste byl tak laskavý, já bych rád odpověděl nyní na vaši otázku. Moc se omlouvám, že vás přerušuji. Ovšem, jestli dovolíte, tak no, opravdu k tomu, o čem jste se zmínil, jedna věc, kterou považuji za důležitou, je připravenost pana komisaře Katajnena. Měl by být upřímný. Já jsem mu položil jasnou otázku, zda Junckerův fond bude otevřen těm zemím, které se zúčastňují tohoto regionu, jaderského jonského regionu, včetně zemí, které zatím nejsou členskými státy. Odpověď zněla ano, pokud je zde legitimní zájem zúčastněných eh, zemí a společností, kterých se týká. To znamená, že pokud společnosti ze Slovenska, Švédska, Německa budou mít zájem v tomto regionu, tak ten fond bude k dispozici. Jedna věc představuje docela hodně problémů. Já jsem to opakoval v našich rozprávách ve Evropském parlamentu a to jsou obnovitelné energie, například vodní energie, hydroenergie. To je obrovský potenciál tohoto regionu. A mohlo by to představovat to obrovský příspěvek eh, i s ohledem na nízkouhlíkovou ekonomiku, která je naším plánem. Čili skutečně celé množství různých oblastí, které by mohly přispět přidanou hodnotou v rámci této nové strategie. Nedávno Předseda Evropské investiční banky byl požádán na plenárním zasedání ve Štrásburku. Byla mu položena otázka, zda je jeho banka připravena finančně podporovat projekty, jež by mohly lépe propojit jaderský region, například jadersko-jonský koridor nebo vlastně silniční propojení mezi eh, Terstem a Aténami například. Nebo například plynovod. To rovněž by mohl být jeden z možných koridorů v této oblasti, nebo například železniční koridor, modernizace stávajícího Sankony do Bary. Čili skutečně toto jsou věci, které se stanou integrální součástí mého textu, této zprávy. Jak jasně vidíte, máme zde několik konkrétních, skutečných návrhů, které již máme na stole ze strany účastnických zemí. A na závěr, jestli dovolíte ještě pár slov, stručně, Ovšem, rád bych odpověděl na tu nesmírně citlivou otázku, která se týká těžby ropy v Jaderském moři. Úplně upřímně a otevřeně, jestli dovolíte, tak bych rád řekl, že jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli zde jaksi mlžit, ale jasně vyjádřit naše obavy, především pokud jde o těžbu ropy v Jaderském moři. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že naši přátelé z Itálie již například těží ropu v tomto moři dokonce už nějakých deset let. Čili ano, samozřejmě je to legitimní otázka, proč jiné země na, řekněme, na druhé straně tohoto moře nemohou dělat to samé. A já samozřejmě chápu stanovisko chorvatské vlády v tomto ohledu. Ovšem, jelikož celý tento region zároveň představuje jeden z nejdůležitějších regionů cestovního ruchu pro Chorvatsko, Dovolte, abych zdůraznil to, že samozřejmě cestovní ruch je zdrojem živobytí pro mnoho lidí na tomto pobřeží, podobně jako rybolo. Právě proto jsem přesvědčen o tom, že bychom se měli snažit o společný postoj k tomuto problému. Myslím si, že bychom měli vyslat velice jasné, silné signály, pokud jde o těžbu ropy v Jaderském moři. Nemyslím vlastně si, že by těžba ropy měla být něčím, co by zajistilo úspěšnost ekonomiky celého tohoto regionu. Jsem přesvědčen o tom, že musíme vyslat velice jasný signál v tomto ohledu k této problematice. Čili ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli do diskuse a náš sekretariát našeho výboru samozřejmě co nejdříve rozešle pozvánky všem kolegům. Doufám, že se sejdeme, budeme dále pracovat na tomto textu. Jedna z možností je sejít se na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku. Děkujeme, pane zpravodaji. Očekáváme návrh této zprávy v červnu, to znamená příští měsíc. Čeká nás jistě další zajímavá debata. Děkuji ještě jednou, děkuji všem, kteří se zúčastnili této rozpravy a této výměny názoru. A nyní se dostáváme k dalšímu tématu na našem dnešním programu a tím je zpráva, kterou má v gesti výbor pro dopravu Evropského parlamentu a je to zpráva z vlastní iniciativy ohledně udržitelné městské mobility. Náš výbor připravuje stanovisko k této zprávě. Pokud je o tento balíček, Evropská komise se snaží podporovat udržitelnější model městské mobility, je to balíček, který připravila Evropská komise, sdílení zkušenosti, nejlepší příklady, osvědčená praxe, podpora samozřejmě inovací, výzkumu v této oblasti, zájemné spolupráce, to vše představuje součást celého balíčku. A dneska je naším zpravodajem pan Válka Ser představí nám návrh stanoviska našeho výboru regi k tomuto tématu udržitelné městské mobility. Takže prosím, pane kolego, máte slovo. A ještě jednou děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, jak asi dobře víte, mobilita ve městech to je téma, které je strašně důležité pro oživení ekonomiky v Evropě i pro eh, tedy zachování čistých měst. Eh, ekonomická krize v Evropě, eh, ještě zhoršená ukrajinskou krizi, to znamená, že jsme se ocitli v situaci, kdy je zcela je třeba tedy řešit otázky energetiky, konkurenceschopnosti a účinnosti a mm, tak, aby Evropa byla autonomnější, konkurenceschopnější. V tomto smyslu mobilita ve městech je klíčovým aspektem, poněvadž může nám pomoci v tom, abychom byli méně energeticky závislí, abychom měla, měli čistší města a zároveň abychom rozvíjeli inovující novátorskou ekonomiku, která bude tvořit kvalitnější pracovní místa. Toto je co bych chtěl vyjádřit v tomto stanovisku a především tyto body bych zdůraznil. Udržitelná městská mobilita je e, čím dál více důležité téma v politice soudržnosti, která se financuje přes fondy rozvoje e, e, regionu. Což je důležité, aby politika soudržnosti podporovala mobilitu ve městech a aby i ze střednědobého pohledu Evropská unie prostřednictvím strukturálních fondů do tohoto investovala. Je zásadní, aby veškerá města v Evropě měly své plány mobility a udržitelnosti měst. Proto platforma komise, která se týká mobility, udržitelné mobility, tak aby komise podporovala města a regiony, aby mohly realizovat tyto plány udržitelné městské mobility. A zde i komise musí koordinovat i stávající nástroje a rozvíjet základní eh, eh, orientace eh, určené městům, obcím a regionům, což jsou skuteční zodpovědní aktéři, odpovědní za rozvoj těchto a implementaci těchto plánů. A závěrem mám za to, že třeba zdůraznit, že projekty financované Junckerovým plánem v této oblasti, tak musíme koordinovat s cíly a prioritami eh, udržitelného městské mobility. Dobře, to jsou základní směry tohoto stanoviska a já bych chtěl předem poděkovat všem mm, za vaše připomínky a slova. A já jsem si jist, že vaše názory, stejně vaše návrhy, pozměňovací návrhy určitě obohatí tuto zprávu, respektive stanovisko a bude to stanovisko, které bude eh, mít mm, důležitý efekt ve výboru TRAN. Takže ještě jednou a děkuji paní předsedkyně, že jste mi dala slovo. Děkuji paně, pane Valkarseli. A nyní mají slovo stínový zpravodajové, paní Krejl za paní Šmolkovou. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem stínovou zpravodajkou, ale paní Smolková tady nemohla dnes být, takže mě požádala, abych za frakci vyjádřila naše připomínky. Chtěla bych nejdříve poděkovat za uh, úvod uh, k tomuto stanoviska. Pro nás je naprosto zjevné, že mobilita ve městech je velice důležitým tématem, jednak pro obyvatele eh, těchto měst, protože ty samozřejmě se musí také pohybovat v tom městě, ale na druhé straně to souvisí i s dalším vývojem. Vy jste hovořila o ekonomice, hovořila jste o obnovitelných energetických zdrojích, ale myslím, že tady jsou ještě další boje, například boj proti klimatické změně. I to bychom měli významným způsobem zohlednit, protože doprava jako taková je vlastně má obrovský podíl na znečištění atmosféry, takže je nutné hledat inteligentní řešení trvale udržitelné dopravy a to představuje velkou šanci pro pokrok v této oblasti. Města již dnes mají obrovský problém s dopravou, s dopravními systémy Existují nejrůznější varianty, například eh, auta nesmí jezdit eh, vždy ve stejnou dobu a tak dále. Vymýšlí se tady různé modely. A mm, paní Smolková by ráda upozornila také na to, že při plánování těchto dopravních řešení by bylo dobré vždy do toho zatáhnout všechny zúčastněné subjekty, to znamená i cyklisty a chodce. I těch by bylo vhodné se dotazovat, jak se na to dívají, nebylo by dobré na ně zapomenout u těch nových systémů. A to je něco, co právě souvisí s trvalou udržitelností. Je to velmi důležité. Paní Smolková vítá zřízení Evropské platformy, tak jak je to navrženo komisí, a přeje si, abychom se zaměřili na využívání strukturálních fondů a podporovali eh, rozvíjení inteligentních dopravních systémů. A mm, velký důraz klade na konstatování, že určité smart city již existují, eh, která mají tyto inteligentní systémy a bylo by dobré se poučit z těchto existujících trvale udržitelných dopravních řešení. To by bylo také velmi nápomocno k tomu, abychom vytvořili infrastruktury, které eh, by mohly fungovat v budoucnosti ve městech, takže samozřejmě, že eh, stínová zpravodajka bude takto podporovat hlavního navrhovatele. Děkuji. Další stínový Možná paní Vana? Ne? Dobře. Pan Poreba? Tady není. A nyní pan Juant. Pan Jakovčič chce slovo. Hmm, děkuji. Já pohovořím za skupinu ALDE velice stručně souhlasím se předřečnicí a nebudu hovořit o detailech, ale nicméně dovolte následující. Když hovoříme o mobilitě ve městech, tak určitě bychom měli se pokusit především o čistá paliva a vozidla veřejný sektor určitě ve městech by měl být průkopníkem efektivního využívání energií. Nicméně je tady jedno téma, na které se chci zaměřit. To je ještě nebylo zmíněno a mělo by tam figurovat. To je spíše konkrétní, specifické a důležité. Týká se to e, mobility mezi městy. To znamená, to jsou třeba města, která jsou blízko hranic a jsou odděleny, rozděleny hranicí, ale v zásadě fungují jako jedno město, třeba město Nova Gorica. Část je ve Slovensku a část je v Itálii. Vlastně to je jedno město, které je rozděleno do státní hranicí. Takových měst máme stovky v Evropě a já myslím, že to bychom také měli do zprávy dát. A určitě by bylo dobré podporovat eh, tuto přeshraniční mobilitu a aspoň bychom to měli tam zmínit. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Žulo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodajovi za toto stanovisko a mám eh, připomínku z hlediska územního plánování. Jako starosta eh, středně velkého města bych chtěl říct, že je důležité připomenout při těchto reflexích ohledně městské mobility, že bychom měli mít na mysli veškerou diverzitu a specifika měst, bez ohledu na jejich velikost. Já mám na starosti město, které má 15 tisíc obyvatel. samozřejmě koncepce a přístup k této městské mobilitě není stejná v Paříži nebo v středně velkém městě, které má například 15 tisíc obyvatel. Takže ta řešení nejsou stejná. Ale samozřejmě, že Evropská komise může přinést přidanou hodnotu z hlediska těch velkých měst. Ale měla by myslet také na další městské zóny a neměli bychom zapomínat na středně velká města, která mají 10, 20, 30 tisíc eh, obyvatel, které by se eh, mohly slaďovat, mohly by se eh, domlouvat na trvale udržitelných postupech, mohly by si stanovit v podstatě cíle a projekty, které by byly způsobilé z hlediska trvale udržitelného vývoje. Tato tematika je velmi důležitá z hlediska městské mobility. Co to je? Jsou to propojení železniční, autobusové, eh, cyklistické možnosti. Měli bychom přesně definovat, co je součástí této eh, udržitelné městské mobility a měli bychom myslet také na středně velká města. Nemělo by se to týkat pouze těch velkých měst. I ta menší města bychom měli povzbuzovat z hlediska městské mobility. Děkuji. Thank you, thank you, madam. Děkuji. Paní Demato, ne? Eh, takže to stanovisko kolegy se eh, týká eh, tématu, které nám leží na srdci, udržitelná mobilita ve městách. Zde v těch různých bodech se hovoří o různých fondech soudržnosti, které by měly přispět k financování těchto udržitelných plánů mobility mobility ve městech, v regionech i prostřednictvím operačních programů Eh, čestá doprava, inovativní doprava, které multimodalita a mobilita v širším teritoriálním kontextu a třeba elektrická doprava nebo obnovitelné zdroje, tedy palivové články a podobně. Takže zde souhlasím s kolegou, je třeba, aby komise mm, při eh, eh, rozhodování o investicích z fondu, tak by měli komise by to měla posoudit i kvalitativně, to znamená, jak politika soudržnosti přispívá této politice mobility, protože zde všechny státy zatím jsou pozadu s tímto tématem udržitelnosti a často ty operace nejsou transparentní v oblasti efektivní a zelené mobility a dopravy. Je třeba, abychom skutečně i v některých státech se ukázalo, že si z toho někteří udělali biznis, dokonce různé e, zločinecké skupiny, jako například Expo v Miláně a další. Zde uvidíme tedy, jaké pozměňovací návrhy předložíme a určitě tam zmíníme i otázku takzvaného teritoriálního kontinua, e, to znamená propojení měst a periferie toho, co je kolem. E, především to se týká velkých měst zde eh, tedy jde o eh, ta města, která se tedy rozšiřují a rozšiřují, jako například v Austrálii a ve Spojených státech a v podstatě mm, tady to by mohlo poškodit eh, historická centra evropských měst. To je škodlivé, takové ty koncepce jsou škodlivé v Evropě a i to je v rozporu s udržitelností životního prostředí. Děkuji a vidím pana Porebu, který již přišel, takže vy jste jeden ze stínových, tak prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, já se chci omluvit za spoždění kvůli mm, paralelnímu výboru, který probíhá, eh, tak proto jsem mm, eh, nemohl přijít dřív. Chtěl bych vyjádřit určité názory k této stanoviska, k této, v tomto stanovisku. Eh, Zpravodavci, Chci poděkovat především eh, eh, zpravodaji za eh, návrh stanoviska. Já myslím, že tam pokrývá celou řadu témat. A zde hovoříme o zlepšení mobility a Eh, jakožto člen výboru TRAN, tak eh, já se na to dívám pragmaticky. Otázka městské mobility. A já bych dodal tedy udržitelné a multimodální mobility. Města se rozvíjí a dochází ke změnám životního stolu a to by se mělo odrazit v dopravě. Když hovoříme o modelování dopravy ve městech, tak často nám jde o snižování poptávky po soukromých vozidlech, tedy přesunout eh, ty cestující do veřejné dopravy. A mm, soukromá vozidla je třeba používat racionálně, ale k tomu musí existovat alternativy. Městská doprava a vytváření alternativ by mělo být v rukách jednotlivých měst. která nejlépe vědí, jak řešit tuto problematiku. Města mají své představy o dopravě, ale Evropská unie v rámci svých kompetencí může města podporovat. Tím, že bude předkládat různá řešení. evropské fondy, strukturální fondy a další by měly se zapojit do těchto společných plánů udržitelné mobility a především podporovat ty inovátorské způsoby dopravy já v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy a také se budu těšit na spolupráci se navrhovatelem. Děkuji, pan Hetman. Pani przewodnicząca, e, na wstępie chciałbym bardzo podziękować. Děkuji. Na začátku chci poděkovat zpravodaji e, a zdůraznit, že to je velice dobrý dokument, který pokrývá celou řadu témat, o kterých jsme diskutovali v tomto výboru i v jiných výborech. A mohl bych pokračovat s komplimenty, ale především te jedna věc je, musí být zmíněna, a to je, že zpravodaj hovoří o iniciativě vytvářet pracovní místa pro mladé lidi, což má být součástí té mobility ve městech. Konkrétně zpravodaj hovoří o životním prostředí, o harmonizaci a čistém palivu a já bych se chtěl vrátit k tomu, co již řekli další řečníci, a zdůraznit, že tato udržitelná mobilita také může přispět k větší bezpečnosti na silnicích. A také eh, prostřednictvím inovativních řešení. A by mohlo přispět k lepší kvalitě života. Mohlo by to sladit rodinný a profesní život, život snížit to eh, čas na eh, dojíždění, aby lidé mohli věnovat více času rodinám. Také chci zdůraznit důležitost eh, dostupnosti dopravy a to především Eh, když hovoříme o lidech s postižením. A eh, já předložím tedy tomto pozměňovací návrhy. Další řečník je pan Van Nisteroy. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Já dosti souhlasím eh, s tím eh, globálním eh, přístupem pana Valkarsela. Také souhlasím s tím propojením ohledně strukturálních fondů a také ohledně iniciativ, které již existují, jako například iniciativa Smart City a Junckerův plán. V tomto ohledu s vámi souhlasím, pane Valkarsele ale nenacházím nikde cyklistiku nebo slovo kolo. A přitom je to úžasný dopravní prostředek, že? Když se nad tím zamyslíme. Jsme tlustí, jíme <laughs> moc a možná a místo, abychom byli mobilní, tak jsme pasivní. Já vidím, že kýváte hlavou. Je to pravda. Opravdu je to prospěšné projet se na kole. Takže předložím pozměňovací návrh ohledně cyklistiky. Řeknete, že je to typicky nizozemská záležitost. Souhlasím s vámi. V mojí zemi skutečně máte tisíce kol. Jsme cyklistickou zemí. Můžete to dát do, do autobusu, do vlaku, kamkoliv jedete, můžete kolo brát sebou. A e, nedochází k spalování fosilních paliv. Takže myslím, že to by bylo velmi důležité pro trans. Ano, děkuji. Pro mě to je zcela přijatelné. I tady možná v parlamentu bychom se měli o podobné aktivity pokoušet. Pan Van Mildrbuk, další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Naprosto souhlasím s předřečníkem Eh, se stínovým zpravodajem a viděl jsem pracovní dokument eh, zpravodaje a tam se hovořilo o kolu, takže mohu vám přistýbit, že budeme o cyklistice hovořit, když budeme hovořit o udržitelné městské mobilitě. Ale o tom nechci hovořit, paní předsedkyně. Já si myslím, že náš, navrh, eh, náš zpravodaj udělal vynikající práci zvláště eh, vzhledem k tomu, že hovoří o významu plánování udržitelné mobility. Co je velmi důležité, je dát městu možnost eh, pracovat eh, takzvaně na míru z hlediska městské mobility. Já myslím, že města jsou nejpovolenější proto, aby určili samotném místě, jakým způsobem má fungovat a vypadat eh, městská mobilita. A strukturální fondy by možná mohly být využity v této souvislosti. Ale podle principu subsidiarity je nutné, abychom eh, samotným státům dali možnost si naplánovat tuto mobilitu. Mám tady určité obavy. Eh, odstavci 8 se vyzývá komise k tomu, aby uplatnila celou řadu norem, zvláště z hlediska regulace přístupu do městských zón, ale také z hlediska eh, označování eh, na eh, silničních eh, komunikacích. Co je přesně obsahem tohoto odstavce 8? Já si myslím, že města sama by měla tyto návrhy vytvářet. Není to na Evropské unii. Doufám, že pan Balkarsel by mi mohl dovysvětlit význam toto článku 8. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Já bych se chtěl vyjádřit té zprávě, kterou um, prezentoval pan zpravodaj, považuji za velmi kvalitní a měl bych k ní pouze eh, dvě připomínky. Um, Stejně jak prezentovala názor paní eh, Smolková prostřednictvím paní Krell, eh, mám za to, že by bylo vhodné, aby ve zprávě eh, byl zakomponován požadavek, podle kterého by do té evropské platformy a do expertní skupiny členských států pro městskou mobilitu měli být přizváni také představitelé místních a regionálních orgánů a to eh, takovým způsobem, eh, aby reprezentovali eh, územní celky těch nejrůznějších velikostí. <clears throat> To by mělo být zárukou jejich smysluplných ehm, jaksi, výstupů těchto, těchto platform, které budou právě odrážet podmínky jednotlivých, jednotlivých měst. To stejné se podle mého názoru dá aplikovat i na určité organizované skupiny určitého zájmu, jak jsme zde zmínili třeba i ty, i ty cyklisty, kteří by také v těchto eh, platformách měli být eh, zastoupeni. A ehm, tadyhle je na tomto místě třeba upozornit například na eh, jistý paradox, který vyplývá z té předložené zprávy, že chceme více chodců, cyklistů ve městech a s tím stoupá bohužel i počet jaksi zraněných, ne dokonce usmrcených osob a myslím si, že by měly být provedeny analýzy, které by měly jaksi vypovídat o příčinách těchto nehod a o možnostech snižování jejich počtu. Zejména co se týče cyklistů, jak zde i hovořil pan Nistroj. <clears throat> Obávám se, že vlastně ta individuální řešení už eh, jsou na pokraji, respektive už nenabízí žádné další možnosti a že je třeba prostě přijít s určitým systémem. No a druhá, druhá poznámka, eh, já si myslím, že problém představuje i průjezd městy, eh, který v sobě nese řadu negativních následků. Ať jsou to ty bezpečnostní nebo samozřejmě i ekologická a další a e, řešením je nepochybně podporovat e, výstavbu obchvatů. To znamená, e, já si kladu otázku, zda do návrhu stanoviska, které je úsporné, ale věcné, což opravdu kvituji, zdali nevložit apel na členské státy, aby ve výstavbě těchto obchvatů pokračovali, a rovněž apel na komisi, aby pamatovala tom ohromném systému podpor eh, právě i na tyto finančně náročné projekty, protože to s tou mobilitou, eh, městskou mobilitou úzce souvisí. A myslím, že se to dotýká částečně i bodu 7 eh, a 8 návrhu stanoviska pana Valkarsevola. Děkuji. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji a nyní pan Fan Valkarse, Máte slovo, abyste mohl zareagovat na otázky. Pan Falkarsel. Já jsem zapomněla na zástupce Evropské komise, za to se omlouvám. A nyní dám slovo panu Manslimbergovi z DG Move. Děkuji, paní předsedkyně, ano. Děkuji, já jsem opravdu nesmírně rád, že váš výbor jde tím stejným směrem jako Evropská komise. Dovolte, abych poděkoval zpravodaji, zpravodajům za dobře odvedenou práci našeho hlediska bychom rádi řekli, že všechny ty návrhy považujeme za relevantní. Tak jak již bylo zdůrazněno, u kohezní politiky v prosinci 2013 komise prezentovala právě tento balíček v oblasti městské mobility, společná akce na EU úrovni, regionální, státní, místní úrovni, tak abychom reagovali na stávající výzvy v této oblasti a mohli bychom samozřejmě využít tento přístup a přetavit to na konkrétní kroky přímo na místě, pokud jde o tento plán v oblasti urbání, eh, teda městské mobility, udržitelné mobility. My doporučujeme členským státům, aby využili této politiky pro udržitelné plány městské mobility. tak jak to vidíme například v různých operačních programech pro jednotlivé země, tak aby vytvářely své vlastní programy, plány v oblasti udržitelné městské mobility. Možná ještě několik slov ohledně platformy to znamená té platformy, která se týká městské udržitelné mobility. Samozřejmě je to určitá, jde o určitou koordinaci těchto stávajících projektů. Všechno máme k dispozici v rámci observatoře na, našich stránkách, to jsou veřejné informace a všechny tyto jsou tam k dispozici na portálu. Děkujeme a nyní má slovo pan zpravodaj, ještě jednou se vám omlouvám. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych začala od, od konce. Asi tak. A zde bych, eh, eh, zde bych navázala na pana Mentelbuche, který hovořil o roli Evropské komise. Ano, je zřejmé, že Evropská komise bude pověřena tím, že bude rozvíjet obecné směry, obecné pokyny a potom samozřejmě je to na regionech, respektive obcích nebo městech, které budou odpovědné za ty konkrétní plány mobility. A opakuji, Evropská unie pouze bude rozvíjet takové obecné pokyny. Pan Van Nistelrooy, já nejsem nizozemec sice, ale já zcela souhlasím s tím, co jste řekl, eh, což je hm, Mm, nic anekdotického, veselého, ale skutečně to je velice solidní připomínka. Určitě byste hovořil, že je třeba i rozvíjet tedy cyklismus v rámci eh, mobility ve městech. Ano, a děkuji i ostatním za příspěvky mm, v této stručné diskuzi. Um. Když se podíváte na náměty, tak v podstatě mm, řada z nich eh, již v podstatě je třeba nějakým způsobem obsažená, nebo některé tam nejsou obsaženy, protože jak si je zde určitá limitace, kterou třeba respektovat, to je počet slov ve stanovisku. Opakuji, že jsou to velice zajímavé myšlenky a určitě Eh, vaše připomínky obohatí tento dokument a o to právě jde. A A to je, že a především je třeba si uvědomit, že zelená ekonomika to je termín, který často se nejeví příliš dobře někomu a potom udržitelnost v životním prostředí, no e, to přece je něco, co e, je kompatibilní s ekonomickým růstem a ne naopak. A je třeba to takto ukázat. Například tedy rozvoj ekonomiky má svůj potenciál, má důležitý pilíř a samozřejmě mobilita musí respektovat životní prostředí, to není v rozporu, ne, to se vzájemně doplňuje a eh, velice mě zaujal ten aspekt týkající se bezpečnosti na ulicích a nebo i to, jak sladit tedy rodinný život, eh, mm, mm, protože udržitelná mobilita a samozřejmě ta se hodně také týká i těchto e, dalších témat, která se zazněly. Takže, jak říkám, to byly velice zajímavé podněty a velice za ně děkuju a určitě obohatí tento text. Děkuji. Thank you, thank you very much. I mean, yeah. Děkujeme, říká paní předsedající. A tím se dostáváme na konec dnešní diskuse k tomuto tématu. Pokud je o lhůtu pro pozměňovací návrhy, je to poledne ve středu 13. května. 13. května ve středu. Dobře, děkujeme, říká paní předsedkyně, děkujeme za všechny tyto rozpravy a nyní končíme dnešní pořád jednání a dostáváme se ke schůzce koordinátorů, která bude probíhat za zavřenými dveřmi. Proto bych ráda poprosila, aby zde zůstali pouze koordinátoři a samozřejmě političtí poradci.